Bom dia. Tudo bem. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. Let's get started. Dámy a pánové, tak s pospožením 10 minut eh, eh, můžeme začít. Čekal jsem na členy tohoto výboru. Máme tady zpravodaje, takže můžeme začít. Pablo Salva a Bernd Lange. Oba jsou přítomní. Tak začneme bodem 15. Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány, obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru. A zpravodajem je Bernd Lange. Ve své složce máte návrh usnesení a e, studii o obchodní dohodě, takže předávám slovo Bentovi aby nás uvedl do tématu. Děkuji, pane předsedo. Kolegen, kolegen. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Paralelně s dohodou o volné obchodu e, tady máme jako v případě Jižní Koreji e, e, takzvaný pojistkový mechanismus, safeguard mechanismus a tento mechanismus, kolegové a kolegyně, je podobný jako dohoda s Jižní Koreou. Takže v rámci Evropské unie v případě nepředvídatelných událostí tady eh, může být aplikován mechanismus eh, pro to, aby bylo chráněno evropské zboží a aby pak mohla být eh, zavedena cla rozpracování stejné odpovídá jeho korejskému modelu, ovšem je tady jeden rozdíl a to je otázka banánů. Zde máme zvláštní eh, úpravu, eh, která hovoří o systému kvót. Obsahuje tento systém kvót, takže eh, Evropští výrobci banánů mají být zvláště ochráněni a je zde také obsažena možnost chránit producenty z odlehlejších regionů Evropské unie. Ti mají být obzvláště podpořeni. Je to zvláštnost, kterou musíme také eh, tímto způsobem eh, vzít v potaz. Celkově, eh, vážení kolegové, kolegyně, se nám skýtá otázka, jestli vůbec takovýto instrument je aplikovatelný, kdy je vlastně používán. Na jedné straně to souvisí, myslím, s tím, že Byrokracie náročnost celé věci je relativně velká, je to zřít, proto zřídka kdy používáno a za druhé to jistě závisí na mechanismech, s kterými se tady počítá. A proto lze už teď říct, že e, často tento nástroj nebývá používán a proto si myslím, že by mělo smysl, kdybychom se tady znovu ještě jednou promysleli, jak tento nástroj e, můžeme udělat e, proveditelnější. Za prvé je tu Otázka, kdy platí eh, tyto eh, eh, toto, tady pojistky, safeguards, co je tady měřítkem. Jednak se vždycky mluví o tom, že tady toto má velký vliv na celkovou produkci v Evropské unii. A to je eh, relativně vágní, eh, neurčitý pojem a když se podíváme na eh, sílu výroby v Kolumbii a v Peru, tak tady se přece naskytá otázka, jestli to je správným měřítkem. Zvláště když se podíváme na určité sektory, které jsou mm, mm, mm, ovlivněny, kde působí malé střední podniky. Jestli bychom si neměli zvážit, zdali tady nestanovit větší, zřetelnější měřítko. Za druhé, kdo může eh, provést, iniciovat takovéto <clears throat> šetření. Toto jsme kontroverzním způsobem už taky diskutovali. Ehm, v rámci Safeguard Regulation, eh, ehm, když se jednalo o případ s Jižní Koreou. Myslím si, že bychom ehm, minimálně měli zachovat podobnou možnost s tím, že budeme eh, provázet toto šetření, tak jako jsme to dělali v případě Jižní Koreji. A komise ve svém, eh, komise ve svém prohlášení toto ještě dodatečně vysvětlila. A myslím si, že pak budeme muset ještě zvážit, ehm, eh, jestli dialog s občanskou společností, s jednotlivými aktéry, s výrobci a mm, eh, stejně tak se všemi těmi, kteří působí v jednotlivých sektorech, jestli tento dialog by neměl být veden ještě intenzivnějším způsobem. A potom bychom se měli podívat na otázku sektoru banánu. Ehm, mně není úplně jasné, <clears throat> jaké je měřítko, eh, jaký je měřítko pro objem a taky mi není jasné, jaký rok je e, považován za začátek e, sledování banánových kvót. A pak se musíme podívat na to, jak vypadají zvláštní vztahy, konkrétní vztahy mezi e, safeguards pro banány a obecnými pojistkami. Jestli je to vztah takový, mm, který praktikovatelný, anebo eh, jestli je nutné eh, si tady stanovit priority. Eh, z regionů, které vyrábějí banány v Ruské unii, jsem slyšel velmi kritické poznámky, které se týkají této úpravy. A ty vycházejí z toho, že je to oblast, která se bude těžko eh, praktikovat. Takže několik ehm, ehm, otázek, eh, ale také několik požadavků, jak tento návrh vylepšit. Eh, důležité je si ještě jednou zvážit, jak se vlastně tyto úpravy, tyto safeguards osvědčily ve vztahu k Jižní Koreji. Jestli máme už nějaké zprávy o tom, jak se to osvědčilo. Snad by nám k tomu mohla říct něco komise. Děkuji vám. Uh, definitely. Určitě implementaci doložky o ochraném mechanismu s Jižní Koreou musíme vzít v potaz. A než zahájíme diskusi, vyslechneme ještě zpravodaje z výboru pro zemědělství k tomuto materiálu, protože Oni předložili stanovisko, je to Gabriel Maco, kolega z Agri, je tady mezi námi, takže máte slovo. Máte slovo, pane kolego. Děkuji vám, pane předsedo, vážení eh, kolegové, a děkuji za pozvání, abych eh, mohl přednést eh, svou pozici. Je to vždy velká radost pro mne a děkuji také kolegovi eh, Langemu za jeho příspěvek musím říci, že po vstupu Lisabonské eh, smlouvy v platnost Evropský parlament eh, má eh, právo spolurozhodování, pokud jde o ochranné doložky v bilaterálních dohodách. To je v podstatě pouze teoretickým, teoretickou kompetencí, protože tyto doložky jsou součástí dohod, během jejich dojednávání není parlament přítomen a e, proto bych e, na tomto místě chtěl také požadovat e, lepší zapojení parlamentu do jednání o bilaterálních dohodách, protože tyto dohody mají samozřejmě dopad na hospodářský sektor Evropské unie a proto je zapotřebí, aby parlament byl více vtažen do procesu vyjednávání a výbor pro zahraniční obchod by zde mohl nejlépe pre- prezentovat vynucovat pozici parlamentu a to v průběhu celého procesu eh, sjednávání eh, dohod. Nyní je to tak, že se parlament může vyjádřit k věci eh, v podstatě až když je pozdě a u ochranných doložek jde pouze o implementaci evropského práva, kde má parlament eh, velmi úzký prostor eh, k manévrování. Ještě jedna připomínka z mé strany. Eh, domnívám se, že text komise navržené, navrženého pardon, text dohody navrženého komisí bychom díky účasti parlamentu mohli ještě vylepšit jednotlivých pozměňovacích eh, návrzích ehm, se o tom také hovoří. Naše stanovisko je následující. Za prvé musíme odstranit eh, mezery, které umožňují eh, různé výklady a musíme se postarat o to, aby ochranné doložky byly účinnější v případě ehm, ehm, případného zkreslení provádění dohoda eh, s Peru a Kolumbií a to také platí pro Střední Ameriku, protože ta dohoda se ubírá stejným směrem. Takže eh, tyto dohody mají podstatné dopady eh, na eh, zemědělský eh, sektor. V obou případech jde o usnadnění a liberalizaci obchodu, o dalekosáhlé otevření evropských trhů pro banány, hovězí maso a cukr. Evropská unie na druhou stranu bude moci do těchto zemí vyvážet více vína, alkoholických nápojů a vepřového masa. Pozitivně hodnotím také zohlednění eh, značení původu. Eh, banány jsou důležitým produktem eh, zemědělství. Evropská unie totiž těmto zemím zajistila snížení celní sazby v případě dovozu, e, takové snížení, které bude mít pro evropské e, producenty e, negativní dopad. Tady se počítá s stabilizačním mechanismem pro banány a to bude znamenat, že dovoz banánů do Evropské unie nebude smět překročit určitou horní hranici. To znamená, že cel celní výhody eh, budou eh, zrušeny eh, po dosažení, po dosažení tohoto stropu objemu banánu, ale po omezenou dobu na tři měsíce. Tak to bude platit až do roku 2020. A proto je důležité to, co zmínil pan Lange, totiž ty kvóty, ty prahové hodnoty pro aktivaci této doložky. A tyto eh, kvóty eh, jsou stanoveny eh, velmi nízce a stěží lze počítat se zkreslováním trhu před dosažením těchto kvót. Kolumbie a Kostarika, ty dva nejdůležitější vývozci, budou počínaje rokem 2019 své objemy vývozu eh, eh, moci zdvojnásobit. Nevím, jaký je ten objem nyní, ale každopádně se zdvojnásobí a to samozřejmě bude moci vést, eh, nebo pravděpodobně povede ke značnému zkreslení situace na trhu. Další důležitý bod. Aktivace mechanismu eh, neproběhne automaticky podle návrhu komise. Komise se může usnést, že mm, eh, mechanismus eh, neaktivuje, byť budou hranice nebo horní mez dosažena, pokud se bude domnívat, že nedochází k negativním dopadům na trhu. Návrh nařízení tudíž skýtá určitý prostor k uvážení a my se musíme snažit tento prostor co nejvíc více zúžit tak, abychom se postarali o co nejlepší ochranu pro evropské producenty. To znamená, jak praví i tři, eh, článek 13, ten pozněvací návrh, zúžit maximálně tento prostor uvážení. A tam se hovoří o tom, že tento mechanismus v případě vyšší moci eh, nebude uveden v platnost, ale když se nejedná o vyšší moc, musí být zajištěn mechanismus pro spouštění um, toho eh, eh, pozastavení, tak abychom mohli včas spustit eh, ochranná opatření. Podle stávajícího návrhu komise považujeme ten stabilizační mechanismus za určitý mechanismus izolovaný bez návaznosti na ochrannou doložku. A my požadujeme, aby mezi těmito dvěma instrumenty bylo jasné propojení. Je podle nás nezbytné, aby oba fungovaly současně. Pozněvací návrh článku 4 textu nařízení nařízení praví, že když je dosaženo stropu nebo horní hranice pro spuštění mechanismu, to už bude muset být důvod ke spuštění nebo aktivaci ochranné doložky a požadujeme, aby tato ochranná doložka byla aktivována i v sektoru banánů, protože e, je to e, účinnější mechanismus než mechanismus stabilizace a pak lze e, řešit ten problém u kořené. Jestliže ten mechanismus platí tři měsíce, pak Toto neplatí pro ochranou doložku, ta může trvat dva roky a pak se ještě prodloužit o další dva roky, což je lepší. Další pozměvací návrh, tam jde o opatření eh, monitorování, které mm, s nimiž se počítá, jestliže je dosažena mez pro spuštění mechanismu stabilizace a to opět vytváří propojení mezi oběma mechanismy. Eh, mohu tedy říci, že mechanismus stabilizace, respektive jeho uplatnění, nesmí vést k tomu, aby opatření ochranné doložky nebyla uplatněna. Ještě jednou, mechanismus stabilizace nesmí, nesmí vést k tomu, že bude pozastavena účinnost eh, ochranné doložky. Důležité tedy je eh, zavést opatření monitorování pro dovozy banánů do EU, abychom zamezili e, zkreslování situace na trhu a abychom mohli aktivovat mechanizmy ochranné doložky, budou-li splněny mm, předpoklady. A proto vývozy e, e, z Latinské Ameriky musíme neustále sledovat a potřebujeme lepší tok informací mezi členskými státy a Eh, eh, potřebujeme teda více informací z daného odvětví, abychom měli eh, přehled o trhu a na vlastní iniciativy, na vlastní iniciativu anebo na požádání musí být komise schopna aktivovat mechanismy, s nimiž nařízení počítá. Kromě toho vyžadujeme i výroční zprávu o situaci vývozu banánů, respektive dovozu do EU a jejich dopadu na evropský trh. A také eh, komise musí na požádání parlamentu předložit eh, podrobné informace na základě údajů uvedených ve výroční zprávě. Děkuji, zahajuji diskusi. První dotaz eh, z skupiny SND, paní Fandes. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Langemu za jeho prezentaci. V této dohodě máme prvky reciprocity, máme tam ochranou doložku. V případě Maroka funguje také tato ochranná doložka. A jde o to, aby se ustavil silný, ale také pružný mechanismus, který by reagoval na destabilizaci trhu. V tomto konkrétním případě, kde jde u, o banány, se to týká těch velice vzdálených regionů, které jsou velmi citlivé tyto regiony závisí na této plodině, lidé jsou tam převážně zaměstnávány v zemědělství, takže může velice rychle dojít k destabilizaci trhu. Zdá se mi, že pokud se spustí efektivním způsobem a velmi rychle tato ochranná doložka, která by mohla eh, správně fungovat, tak by to mohlo vést ke korekci a umožnilo by to posílit stabilitu trhu. Existují již předchozí příklady v jiných dohodech, kde měsíční eh, plán ohledně objemu dovozu, týká se to Maroka. Myslím, že bychom měli požádat na komisi, aby postupovala stejně. To znamená stanovit množství banánů, které se budou dovážet. A také se podívat na dopady na tyto regiony, které jsou velice vzdálené a které závisí na této monokultuře. By the shadow rapporteurs. Děkuji. Eh, eh, stínový zpravodaj, eh, nechce něco říct? Ano? De acuerdo con lo que han já bych jenom doplnil, že s tím plně souhlasím, tedy s tím, co tady uvedli kolegové a děkuji jim za tu práci, kterou realizovali. Děkuji. Um, tak pan Mučas z GUE. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Také jsem chtěl poděkovat zpravodaji a také zpravodaji z Agri za Ehm, celkové zvážení celého problému. Ehm, máme tady mm, otázku ehm, pojistek a chtěl jsem jen eh, připomenout ještě včerejší slyšení protože se zabýváme touto složitou otázkou, která se týká těchto mm, doložek mm, eh, ochranných. Tady to má eh, vztah k obecné dohodě, kterou jsme podepsali a eh, toto je socioekonomická komplexní realita v zemích, o kterých hovoříme a také to má dopad na ekonomiku Evropské unie. Ale chtěl jsem zdůraznit ještě jeden aspekt. Podporuji linii zpravodaje a myslím si, že těchto úvahách, které právě předložil, se hezky odráží úspěšná práce monitorovací skupiny, kterou jsme zřídili. Tady už mm, se správně pochopila otázka v rámci té skupiny, otázka toho, o čem mluvíme. A e, chtěl bych zdůraznit, že tato monitorovací skupina může hrát důležitou roli a může najít správný přístup. Um, a chtěl bych na tomto místě také poděkovat sekretariátu za podporu naší práce, tedy podporu práce oné monitorovací skupiny. Děkuji. Robert Stady je přítomen. Děkuji, pane předsedo. Já chápu složitou situaci a děkuji zpravodaji Berndovi za práci. Moje hlavní starost je co by eh, obchodní výbor, musíme být opatrní, abychom se eh, nezapletli do ochranářství. Dáváme nebo eh, vytváříme mechanismus, který by neměl vytvářet tarifní bariéry. Já jsem léta pracoval na dohodě o cukru a Rozumím eh, také eh, zemím AKT, jako zpravodaj jsem s nimi těsně spolupracoval na struktuře banánu a podle mého názoru um, obdrželi velmi nedobrý, nebo, nedobrý obchod, nedobrou uh, dohodu, ale obávám se, abychom nevytvořili mechanismus, který bude naprosto ochranářský obrovský pro jeden malý sektor. Nevím, jestli s tím budete souhlasit. E, my bychom měli zkoumat, zdali bychom mohli e, vytvořit jakousi sociální strukturu pro tyto osoby, nějaký systém, e, který jim nebude, je nebude nutně chránit, ale umožní jim svobodněji podnikat a konkurovat na trhu. V zemědělství se chceme vzdálit od eh, subvencí a dotací, ale můžou existovat ještě regiony nebo eh, oblasti, které to potřebují, aby jejich zemědělství zůstalo v dobrém stavu. Takže zpět k tomu. Obávám se, aby se do toho nedostalo příliš mnoho ochranářských prvků. Musíme to sledovat. Děkuji. Eh, žádné další otázky či připomínky, takže si vys poslechněme komisi. John Clark. Who are you? Kde jste? Thank you, Chairman. <laughs> Very good question. Děkuji, pane předsedo, velmi dobrá otázka. Já se jmenuji Volka Miller, jsem eh, ředitelem eh, DG Trade. Ehm, a co byla velmi ehm, bohatá diskuse s mnoha otázkami a mnoha aspekty. Je pravda, že návrh, který máme před sebou, je hlavně inspirován eh, těmito eh, doložkami s Jižní Koreou. Bylo o tom intenzivně diskutováno v rámci tohoto výboru a také eh, v trilozích v roce 2010. A proto jsme měli velice dobrou základnu, když jsme přišli s návrhem eh, nařízení, které teď je před eh, tímto výborem. Možná by stálo za to, kdybychom si připomněli, co je účelem eh, těchto safeguard nástrojů. Tento nástroj, tento účel je Eh, tento účel ochrany doložek to je důsledek mm, mm, liberalizace a také navýšení A um, pak můžeme se vrátit k tarifům eh, MMF. Není to ani více, ani méně. Ale samozřejmě, když nastanou problémy, které jsou propojeny s dovozy, pak jsou tady ještě další nástroje, eh, které mohou pokrýt tyto problémy. A v tomto kontextu bych chtěl hovořit o nástrojích proti dumpingu a to jsou nástroje, které jsou používány institucemi velmi pravidelně. A teď jsme slyšeli um, um, o tom, co říkali někteří kolegové, mají obavy, jestli tyto nástroje budou praktikovatelné. A e, jejich obavy se zakládají na skutečnosti, že tyto nástroje nikdy nebyly používány v minulosti. Je pravda, že jsme nikdy eh, tady takováto opatření ochranných doložek v minulosti nepoužívali, ale mm, to neznamená, že tyto nástroje nejsou aplikovatelné. Možná bych měl vyzdvihnout, že průmysl eh, eh, někdy tady nepřišel do výboru, aby, požádal, aby se podal žádost o používání těchto nástrojů. A proto je to jednoduché, protože tarify EU jsou normálně srovnatelně nižší a proto další snížení nebo eliminace těchto tarifů pro nás, pro náš průmysl nepředstavuje žádný mm, problém, protože náš průmysl je zvyklý na to, že konkuruje v rámci mezinárodní soutěže. Ale tyto nástroje jsou přeci jen aplikovatelné. My jsme je koncipovali eh, na základě takových zásadních konceptů a mm, eh, různých mm, eh, pravidel a nástrojů proti dumpingu. A mm, tyto nástroje, jak jsem řekl už předtím, jsou pravidelně používány v tomto smyslu. Také jsou aplikovatelné pro průmyslová odvětví, která jsou fragmentována. A to je něco, co může mm, dobře fungovat. Tyto nástroje považujeme za takový bezpečnostní pás, dá se říct, a tento eh, může mm, začít fungovat, když dojde k nějakému nehodě. Ovšem eh, tyto bezpečnostní eh, pásy mm, jsou neužitečné, když ničemu nedojde, to znamená, to tež může být aplikováno nebo staženo k ochranným doložkám. Teď byla položena otázka, jestli bychom měli posílit dialog s občanskou společností. Myslíme si, že to jsou dvě otázky, které nejsou jasně propojeny. Tyto eh, ochranné doložky mají velmi omezený účel a eh, standardy v životní, ochrany životního prostředí, ty, máme, eh, ty jsou pokryty v FTA a také ještě v jiných oblastech a to už účinným způsobem. Pokud dojde k porušení práv do takové míry, že tak tady jsou tato práva pokryta prohlášením lidských, o lidských právech, a tady bychom pak mohli e, e, toto e, zrušit v rámci FTA. Pokud dojde k porušení takovýchto standardů, tak tady máme úmluvy o ochraně životního prostředí. Pokud FTA pak poskytne možnost arbitrážních mechanismů. Takže toto jsou fóra, toto jsou mechanismy, která pokrývají tyto věci, ale Ehm, nejsou to bilaterální ochranné doložky, ty jsou ehm, tady jenom, ty platí jenom pro dovozy, které by mohly představovat problém pro průmysl. Další bod, ehm, který bych chtěl zmínit, je vztah mezi bilaterálními mechanismy ochranných doložek v sektoru e, banánů a bilaterálních doložek. To je Předpokladem bylo to, že ochranné mechanismy v banánech, v sektoru banánů jsou vhodnějším nástrojem. Ovšem, toto i bilaterální ochranné doložky mohou být používány ale filozofie, která se skrývá za těmito dvěma nástroji a podmínky pro eh, aplikování těchto nástrojů a také doba trvání jakýkoliv opatření v rámci těchto nástrojů jsou velice odlišné. Jestliže budeme chtít používat bilaterální ochranné doložky, pak musíme ukázat, že to bylo výsledkem tarifních liberalizací, navýšením dovozů a to zase způsobilo újmu průmyslu. A toto tady musí být řádný proces, postup, šetření, který, které trvá 6 měsíců. Pak mohou být učiněna opatření na, roky, na, dobu, dva, na dobu dvou let a může to být pak obnoveno na další dva roky. Takže toto je proces, který má Eh, určité trvání, ale který může mít hm, důsledky, na, může mít dopady na hm, obchod. Hm, eh, co se týče mechanismu ochrany doložek v sektoru banánů, tam je to daleko jednodušší, protože výchozím bodem eh, jsou, je to, jestli je dosaženo spouštěcího objemu. A to závisí také na konzultacích s našimi partnerskými zeměmi a e, také se musíme e, podívat na to, jestli by to mělo negativní dopad na e, Evropskou unii kdybychom to um, stanovili v relativně krátkém období, takže pak se dají tyto mechanismy aktivovat a pak bychom se mohli vrátit na tři měsíce k tarifům MMF. Také byla položena otázka, jaký je časový rámec pro tento spouštěcí um, objem. Eh, takže eh, filozofie a podmínky pro aplikování těchto dvou nástrojů jsou velice eh, odlišné. A myslím, že bychom se prostě měli podívat na konkrétní dopady, na, až ta situace nastane. A poslední bod, o kterém bych chtěl pohovořit, je otázka toho, jaké jsou zkušenosti ve vztahu k Jižní Koreji jestli eh, liberalizace obchodu s Jižní Koreou eh, způsobila nějaké problémy při aplikaci těchto ochranných doložek eh, a odpověď zní jasně ne. Tady jsme to sledovali. Parlament eh, rovněž dostal tuto monitorovací eh, eh, zprávu, byl pravidelně informován a dosud nenastal v tomto ohledu žádný problém. Takže tady průmysl nepřišel a nezažádal, neměl zájem o uvalení těchto ochranných doložek. Děkuji vám. Tímto bych skončil. Děkuji vám. A nyní si vyslechneme eh, závěrečné poznámky pana zpravodaje eh, Langeho. Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegyním a kolegům za podněty. Já se domnívám, že eh, je nyní zřetelné, že o otázkách kvót a eh, měřítkách pro spuštění šetření eh, musíme ještě jednou důkladně pouvažovat, abychom měli jasno. A to zejména samozřejmě pro odvětví banánů. A tudíž mám za to, že je ještě tady potenciál ke zlepšení aby se z toho nestal pouze bezpečnostní pás a pane Millere, vy sám víte, že bezpečnostní pásy se nepoužívají vždy a pak jsou neúčinné a tím se tento mechanismus nesmí stát. A tudíž by bylo záhodno ještě jednou promyslet ty postupy a také i ta měřítka upřesnit. A pane Millere, myslím, že nepotřebujeme poučení o tom, že eh, v této ochranné doložce eh, se nemáme co zabývat eh, lidskoprávními problémy Kolumbie. To víme, jsme přece poslanci. Otázkou spíše hm, je, zdali by občanská společnost v Evropě neměla být zapojena více do toho, zdali je zapotřebí spustit šetření nebo ne. To požadovala i společnost Business Europe eh, aktivovat dialog v této věci. Takže i to bychom eh, měli snad vnést do eh, textu. Takže ještě jednou si to promyslíme a opatříme pozněvacími návrhy. Thank you. Just for the sake of information. Děkuji za eh, tuto druhou informaci. Návrh zprávy probereme i na nadcházejícím eh, zasedání výboru v březnu. A nyní můžeme přistoupit k bodům 16 a 17 společně. Je probereme. Jde o dohodu zakládající přidružení mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na straně jedné a Střední Amerikou na straně druhé. Navrhovatelem, respektive zpravodajem je Pablo Zalba. Samozřejmě bereme v potaz i obchodní pilíř této dohody. Je to taková hlubší eh, dohoda o volném obchodu a také jde o ochranou eh, doložku pro eh, tuto dohodu. Spravodajem v této věci je Jörg Leichtfried obchodní dohoda se Střední Amerikou je mnohem méně kontroverzní než ta, kterou jsme probírali včera s Kolumbií a Peru a ochrana doložka je teda stejného rázu, jak ta, kterou jsme probírali ve vztahu ke Kolumbii a Poru, Peru a také její spuštění. Dohoda o volném obchodu eh, je součástí asociačních dohod se Střední Amerikou a samozřejmě je zapotřebí o e, té dohodě volného obchodu e, diskutovat. Je to dohoda mezi dvěma regiony, mezi Evropskou unii a Střední Amerikou. To je podstatným e, rysem tohoto dokumentu. Takže začneme s diskusí a první má slovo zpravodaj, respektive zpravodajové. Přednost má samozřejmě dohoda jako taková, takže Pablo, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že všichni jsme si vědomi významu této dohody, jak z obchodního, tak politického hlediska, a to pro všechny regiony. Je to vlastně eh, první dohoda tohoto druhu, která bude podepsána Evropskou unii. Doufám, že komise eh, toto ošetří velmi rychle, předá to rychle radě a parlamentu. Také připomínám, že očekáváme také odpověď ohledně článku 51, zda se bude uplatňovat či nikoliv. Chtěl bych poděkovat předsedovi za práci, kterou udělal, protože on zde bezvadně pracoval z právního hlediska. Bez ohledu na konečné rozhodnutí eh, bylo tady opravdu předloženo mnoho politických argumentů. Je tady velký obchodní potenciál pro oba regiony v rámci této dohody. Dovozy se zvýšily o 33 mezi rokem 2006-2010. Suroviny jsou nejdůležitější v těchto obchodních výměnách, představují 32 A EU vyváží hotové výrobky, zvláště strojírenské celky a také vybavení pro dopravu. Až tato dohoda vstoupí v platnost, tak umožní diverzifikovat dovozy a vývozy obou oblastí. Pro Evropu je to skutečná příležitost, zvláště v oblasti služeb. Bude možné pomáhat vyvíjet sektor služeb, tak aby byly konkurenceschopné ve Střední Americe. A je to velká příležitost pro investice. A to do oblastí, které mají velký potenciál, například cestovní ruch, Dále se zlepšují také jakostní normy, technické, obchodní a dále se pracuje také na otázkách duševního vlastnictví, které jsou v rámci této dohody lépe zaručeny. Dále musíme zdůraznit velký potenciál z hlediska rozvoje infrastruktur v Latinské Americe. Jedná se o podporu obnovitelných energetických zdrojů a hlavně vše by mělo být zaměřeno na infrastruktury v pravém slova smyslu. Víte, že se jedná například o práce na Panamském kanálu a je tedy nutné přijmout a ratifikovat tuto dohodu, aby vstoupila co nejrychleji v platnost. Tak jako, jak to ví předseda, já jsem také zpravodajem eh, ohledně ochranné doložky. Pokusíme se právě vtělit do této dohody reálnou ochranou doložku. A to takovou doložku, která by se snadno uplatňovala a toto téma nás zajímá a s velkým zájmem očekáváme vystoupení našich kolegů Agri ohledně banánové problematiky. Ještě bych chtěl vyjádřit určité znepokojení v této souvislosti, které se týká ratifikace zemí Latinské Ameriky. Až dojde k ratifikaci ze strany EU, tak bude nutné, aby tuto ratifikaci provedly země Střední Ameriky. První země, která to bude implementovat, bude mít výhodu, protože ten eh, kvotový systém již vstoupí platnost a ty další země, které budou přistupovat k této dohodě, budou mít poněkud menší potenciál z hlediska vývozu do EU. První země, která bude uplatňovat tuto dohodu, bude mít celní výhody, které budou nést toto riziko, že zkreslí svým způsobem a poruší eh, soutěž z hlediska obchodních výměn. V každém případě já se setkám s velvyslanci těchto zemí a řeknu jim, že by bylo vhodné, aby tyto země pokud možno simultánně přijali tuto dohodu. Tento týden jsme eh, měli setkání se všemi velvyslanci těchto zemí, měli jsme výměnu názorů s těmito velvyslanci. A ta výměna byla jasně pozitivní a koncem března v rámci stejného výboru budeme organizovat slyšení, které nám umožní si vyslechnout ty hlavní hráče na ekonomickém poli ve střední Americe, to znamená investory, podniky a potom nevládní organizace, abychom zjistili, jaké jsou jejich návrhy. Děkuji. A dovolte mi, bych vám připomněl, že co se týče dohody, tak eh, veřejné slyšení je, je plánováno na příští eh, zasedání INTA v březnu. A teď přejdeme eh, k návrhům ochranných doložek Jörg Leichtfried je tady zpravodajem. Jörgu, máte slovo, máš slovo. Thank you very much, Mr. Mr. Děkuji, pane předsedo. Ano, je jednoduché diskutovat teď o této otázce, když eh, někteří kolegové mají podobné problémy jako kolegové z Peru nebo z Kolumbie, takže vlastně jsme v tomto trošku opoždění, ale přesto se pokoušíme udělat, co je v našich silách. Myslím si, že problémy jsou mm, podobné jako mm, v případě ochranných doložek z Kolumbii a Peru. A e, rád bych mm, pohovořil o některých otázkách, které považuji za trošku e, kontroverzní. Takže první věc jsem naprosto pro, abychom našemu průmyslu dali možnost eh, reagovat na vývoj, eh, který by mohl poškodit náš eh, průmysl. A takováto ochranná doložka je, myslím, něco jako bezpečnostní pás, takže tady souhlasím s panem Millerem, jen jsem chtěl zmínit, že i bezpečnostní pásy nemohou třeba zabránit některým e, zraněním, takže si myslím, že bychom je někde museli měli nahradit něčím jiným. A mm, e, na základě toho si myslím, je nezbytné nejen umožnit průmyslu ehm, motivovat komisi, aby jednala, ale já myslím, že je to i otázka pro sociální partnery. Nejenom jednostraná věc, ale i druhá strana ehm, biznesu by měla reagovat, tedy eh, aktéři, eh, kteří jsou mm, v tom zaangažování, a mohli by mít problémy. Naprosto souhlasím s panem Sterdym který řekl, že taky musíme přemýšlet o mm, eh, něčem, jak na pomoci těm, kteří mají problémy s určitým vývojem v Evropě. To eh, je dobrý nápad. Chtěl bych požádat komisi, v otázce hm, ochranných doložek, hm, eh, myslíte, že je možnost podpořit výrobce kteří vyrábějí eh, produkty fair trade anebo organické produkty, zvláště eh, v sektoru banánů, protože víme, že obzvláště otázka banánu, tady fair trade, k tomu nedochází tak eh, často, mm, spíše opačně dá se říct. A i organické produkty zase nejsou tak běžné, jak by tomu asi mělo být. Také jsem chtěl zmínit eh, ještě další věc a měl jsem to potěšení být nejen zpravodajem v otázce ochrany doložek, ale byl jsem i stínovým zpravodajem eh, pro celou dohodu. Pomáhal jsem panu Salvovi eh, v této věci. A chtěl jsem tedy ještě zmínit, že v v otázce ochranných doložek i so, sociální agenda není dobře um, úplně upinstěna. Nejsem si úplně jist, ale možná, že to tak je. V celé dohodě bychom, myslím, eh, se měli věnovat i sociálním otázkám. Měli bychom eh, se věnovat otázce lidských práv, práv eh, zaměstnanců a to nejen proto, abychom napomohli lidem ve Střední Americe, ale abychom konec konců pomohli i sami sobě, protože my profitujeme z vývoje, mm, který mm, eh, tam činí některé lidi bohatší, bezpeč, bezpečnější, protože naše exporty by se pak mohly navýšit a to je něco, co pak napomůže jak Evropě, tak Střední Americe. Takže to bylo vše, co jsem chtěl eh, sdělit v, té, v této první výměně názoru. A mm, jsem otevřen eh, všem možným návrhům, jen jsem se chtěl podívat na pozměňovací návrhy výboru Agri. Chtěl jsem se na to dívat včera a myslím, že tyto návrhy jsou víceméně eh, dobré a zvláště návrhy, které se věnují otázce banánů. Nemyslím si, že tady nastanou větší problémy, jak, aspoň jak to vidím já, takže vám děkuji za dobrou spolupráci a budeme pokračovat. Pokud kolegové mají nějaké návrhy nebo cokoliv dalšího, tak um, budu um, velmi rád, když budu moci um, být nápomocen. Děkuji. Thank you. I think that... Děkuji. Myslím, že to, co nám Gabriel uh, řekl, úvodem o ochranné doložce pro Kolumbii a Peru se vztahuje také na tyto dohody se Střední Amerikou. Eh, takže eh, se ho táží, zdali by se k tomu ještě chtěl vyjádřit. Ne, takže to, co jste eh, řekl předtím, vztahujeme i na tento bod. Ano, přesně tak, pane předsedo, platí to tež víc, k tomu nemám co dodat. Děkuji říká předseda, takže můžeme nyní zahájit diskusy. Zejména tady vidím stínové zpravodaje, kteří eh, by měli mít slovo. Prvním je Helmut Scholz a Janik Žado. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji zpravodaji k práci, kterou realizoval. To je právě to kouzlo vyjednávání. V podstatě se vám podaří zvrátit ty situace úplně neuvěřitelným způsobem v té poslední fázi vyjednávání. A týká se to například ministrů obchodu Střední Ameriky. Víte, že oni chtěli prosadit mléčnou kvotu a týden poté se všechno změnilo, bylo to v pořádku. Takže vždy je otázka, jak ta dohoda vlastně dopadne z hlediska toho, co je její součástí. Já bych se zmínil o některých bodech. A jsou to body, které e, souvisí s regionální integrací a také s realitou výhod a nákladů na tuto dohodu. Náš kolega Zalba zde řekl velmi důležitou věc. Myslím si, že je tady velmi silné riziko a nebezpečí, které spočívá v tom, že pokud ty kvóty nebudou rozděleny zároveň kolektivně, tak to bude svým způsobem eh, spochybňováno. Pak bude obtížné zajistit regionální jednotu. Já si myslím, že náš výbor by tady měl být velmi neústupný. Co se týče těchto kvot, měly by být rozděleny spravedlivým způsobem mezi všechny signatáře, mezi všechny ty, kteří budou ratifikovat dohodu. A druhý bod. Ten se týká toho, kdo bude mít výhody z této dohody a jaké oblasti budou do toho zapojeny. Podívejme se například na finanční sektor. Jaký byl výsledek dopadové studie? Například země Střední Ameriky přijdou prakticky o celou kontrolu, která se týká jejich bank a pojišťoven. A tady si můžeme položit otázku. Chápeme to jako důležitý bod? Je to pozitivní bod? Po podle názoru mé skupiny nikoliv. I když dáme stranou Panamu, protože, jak víme, to je daňový ráj. Totež se týká mnoha dalších nástrojů, které jsou spochybněny. Nebylo by důležité pro země Střední Ameriky, aby si ponechali dostatečný prostor pro veřejnou politiku, ať už jsou to státní zakázky nebo politika podpory těm novým průmyslovým podnikům. Vidíme, že ty země budou přicházet o tento prostor a budou mít politiku, která nenezbytně bude podporovat rozvoj a která bude ve prospěch velkých koncernů, ať už jsou z USA, z Evropy nebo z jiných částí světa. Co se týče zelených, my chceme za každou cenu zajistit regionální integraci. A dále chceme, aby se ještě diskutovala o tom, kdo vydělá a kdo prodělá na této dohodě o volném obchodu. Za chvíli budeme také diskutovat o kompenzacích pro evropské výrobce. Budeme hovořit také o globalizačním fondu. Ta skutečnost, že miliardy evropského rozpočtu vydáme na eh, zafinancování našich zemědělců, kteří vymizí, to, myslím, není inteligentní evropský přístup. Děkuji a nyní má slovo Helmut Scholz, GUE. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o stručnost a připojuji se k eh, připomínkám Janika, pokud jde o obecné nařízení této dohody. Současně výslovně děkuji oběma zpravodajům, že postihli tu komplexnou e, e, realitu dohody e, a ten bilaterální rozměr mezi Střední Amerikou a EU a dopady na příslušné regionální a národní e, dlouhodobé e, e, vývojové perspektivy. Ještě dva body pro doplnění. V rozhovoru s velvyslanci, který již zmínil Pablo Zalba, teda s velvyslanci všech zainteresovaných zemí, jsme zdůraznili ten tu obrovskou investiční potřebu těchto zemí, pokud eh, jde o jejich eh, další hospodářský rozvoj. A tady si myslím, že dohoda a její příslušné kapitoly o eh, financování ještě nedostojí potřebám dne, protože finanční sektor eh, těchto zemí eh, je ovládán eh, finančními institucemi. Země středoamerického regionu nemají svou samostatnou finanční rozvojovou politiku, jsou spíše ve vleku finančních institucí soukromých nemají v tomto ohledu ještě autonomní regionální plány. A to se týká El Salvadoru, Hondurasu nebo i Nicaraguj. A toto je nutno eh, zohlednit, když jde například o práva pracujících, o eh, rozvoj chudších a tak dále, eh, aby se i oni aby i oni profitovali z hospodářského vzestupu, který se doufejme vyvine z provádění takovéto dohody. A další otázka, správná otázka, kdo bude profitovat z eh, této dohody. Myslím, že i v rámci následujícího slyšení bychom měli zkoumat otázku, komu prospěje mm, vlastně ta široká a všestranná eh, spolupráce, jak eh, na eh, úrovni středoamerických zemí, tak i v EU. Tolik tedy z mé strany. Myslím, že ten monitoring je vhodný a mm, doufám, že prospěje k mm, dobrému výsledku. Now let's listen to the tak um, eh, vyslechněme komisi. Eh, tady jde o mm, obchodní dohodu. Mm, samotnou je to Matías Jürgensen. A k ochranným doložkám Friedrich Michels. Kdo začne se dvou zástupců, prosím? Matías Jürgensen. Yes, um, thank you very much. Ano, děkuji za to, že e, jsme dostali příležitost se k tomuto vyjádřit. Jen bych měl pár stručných poznámek a chtěl bych se vrátit některým poznámkám, které učinili členové výboru. Za prvé, my z komise velmi podporujeme tuto dohodu a doufáme, že Rada a parlament e, projdou nezbytnými postupy aby mohla vstoupit v platnost co nejdříve. Ehm, ehm, činíme tak, protože si myslíme, že je to dohoda dobrá pro Evropskou unii. Ehm, je to dohoda, která má velkou kvalitu, zajišťuje přístup k trhům v EU, e důležitým trhu. Myslíme si, že je to dobrá dohoda i pro Střední Ameriku. A umožní e, středně, středoamerickým zemím aby zvýšili, eh, zlepšili svůj ekonomický vývoj dalšími eh, exportními možnostmi do EU v zájmu svých výrobků, budou eh, svou výrobu taky diversifikovat, stejně tak své exporty do EU. A třetím hlavním aspektem je to, že je to nástroj, který je velmi v souladu s politickými prioritami, které má Evropská unie pro eh, Latinskou Ameriku, mm, to znamená regionální integrace a snížení eh, chudoby. Eh, přes tuto dohodu bychom chtěli eh, zvýšit regionální integraci ve Střední Americe a toto je zase eh, v souladu s mm, politickými kroky Evropské unie už od raných 80. let, od doby, kdy jsme začali podporovat mírový proces, od okamžiku, kdy Evropský parlament se začal v tomto velmi angažovat. A teď jen mm, chtěl bych vás krátce informovat o tom, kde se nacházíme v celém tomto postupu. My eh, jsme předložili návrh k podpisu, jde o souhlas rady a to jsme udělali v říjnu. Práce postupuje v radě velice dobře a doufáme, eh, že tedy slyšeli jsme z rady, že očekávají, že budou mít eh, rozhodnutí o podpisu někdy v květnu a pak budeme schopni to postoupit partnerům v Střední Americe. Doufejme, že to bude velmi rychle, že to bude eh, v průběhu června. A až budeme mít podpis, potom Rada formálně předloží eh, dohodu Evropskému parlamentu ke schválení. Takže po podpisu, to bude okamžik, kdy parlament eh, to bude mít v rukou neformálně, ale je velmi dobré, že už jste začali s prací na této věci teď. A teď bych se jenom chtěl vrátit k pár bodům, které byly nadneseny. To byla otázka kvot a jestli tady je, mm, eh, jestli tady máme opakování kvót ve středoamerických zemích. Myslíme si, eh, že eh, jsme se dohodli na regionálních kvótách se Střední Amerikou, ale mm, dali jsme možnost, uschopnili jsme je rozhodnout, jak budou distribuovat tyto kvóty na sektor cukru, rýže, mm jak se to bude rozdělovat mezi středoevropskými zeměmi samotnými a my si myslíme, že to dále podpoří regionální integraci. Taky jsme začlenili ehm, kapitolu ehm, o obchodu a udržitelném vývoji do této dohody. Nechci se tady pouštět do detailů, ale jak víte, tak stejně tak to platilo eh, v případě jiných dohod a eh, tato dohoda obsahuje závazek, který se eh, týká stran, tedy EU e a Střední Ameriky. Závazek implementovat účinně, účinně brát v úvahu úmluvu o e, mezinárodní organizaci práce a také tady je konzultační mechanismus s, s občanskou společností a dále konkrétní mechanismus, eh, který se bude týkat urovnávání eh, sporných případů nebo zvážení některých otázek, které se týkají této konkrétní kapitoly. Takže si celkově myslíme, že je to dohoda dobrá a doufáme, eh, že se nám dostane široké podpory v parlamentu pro tuto dohodu, protože si myslíme, že to bude důležitým signálem který vyšle Evropská unie a čímž eh, podpoří mm, eh, střední eh, Ameriku. Oni potřebují naši podporu, musí vidět, že Evropská unie se zavázala mm, pomoci Střední Americe a rychlá pomoc by bylo nejlepším signálem. Yes. Ano, je zde už návrh rozhodnutí rady ale nemůžeme předjímat eh, postup souhlasu, než eh, nás osloví rada. Pokud jde o ochranou doložku, kdo by se chtěl vyjádřit za komisi? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, protože už jsme to pokryli v diskusi. Padla otázka, jestli můžeme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 Eh, organických produktů. Musím říct, že tato ochrana doložka je neutrální ve vztahu k, produktu, to znamená, k produktům, to znamená, jak eh, mile ty objemy eh, narostou a dosáhnou spouštěcího stropu, tak je aktivována druhý bod. Pokud jde o stabilizační mechanismus pro banány, neměli bychom hovořit v této souvislosti o kvótách. Hovoříme o spouštěcích objemech, ale nikoliv o kvótách. Mhm. kvóty byly zrušeny a to je výsledek jednání VTO a tudíž mm, používáme pouze tarifní systémy pro banány. Děkuji, pane předsedo. Jsou ještě další připomínky eh, ze strany zpravodaje, pane Falbre. Čili bych chtěl eh, poděkovat eh, stínovým zpravodajům, hlavně panu Janíkovi Souhlasím také s panem Žadou. Tato dohoda by měla umožnit podpořit regionální integraci ve Střední Americe. Jsem ochoten si pohovořit ještě s panem Žadou ohledně problémů rozdělování kvót a jsem velmi rád, že i komise reaguje citlivě na tuto tématiku. Myslím si, že to můžeme ještě prodiskutovat a dospějeme k řešení. Teď ještě velice rychle několik poznámek k finančnímu systému. Evropský finanční systém je konkurenceschopnější než jeho partner ve Střední Americe. Po podpisu této dohody možná naše banky budou více zastoupeny ve Střední Americe. Je otázka, Mm, zda bychom měli zajistit to, že by tam nebyly eh, naše banky. V každém případě bychom měli zvýšit konkurenceschopnost eh, místních bank tak, aby mohli více podporovat eh, likviditou místní podniky, aby to bylo ku prospěchu Střední Ameriky. To by podle mého názoru měl být hlavní cíl. A nyní, kdo vydělá, prodělá na této dohodě? Já souhlasím s komisí, že vydělat musí Střední Amerika, ale Evropa také. Podívejme se na studie, které proběhly v tomto ohledu a které budou v blízké budoucnosti k dispozici. Tam jsou jasně zmapovány tyto výhody. Děkuji. A teď Leichtfried k ochranným doložkám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za zajímavou diskusi. Myslím si, že tu je řada věcí, o kterých můžeme přemýšlet, zvláště co se týče organických produktů a eh, produktů fair trade, já využiju tohoto víkendu a budu přemýšlet o tom, jestli mělo smysl změnit ducha eh, těchto, této ochranné doložky. Děkuji. Děkuji. A další eh, dohoda, tedy tady budeme muset ještě čekat tedy na rozhodnutí rady v otázce ochranné doložky. Máme tady návrh zprávy k a a to o tom se budeme mluvit na dalším řádném zasedání eh, koncem března, zasedání našeho výboru. Now is, uh, voting time. A teď mám nastal čas pro hlasování. Připravte si prosím své hlasovací kartičky a eh, seznamy. And take your seat. A zaujměte místa. Jste připraveni? We'll skip the vote. Dobrá, takže um, vynecháme hlasování k zprávě Maria Sanezis, um, um, e, vztahy EU a Čína. Um, a tímto se přesuneme k hlasování o zprávě e, Fielner a sice obecný systém eh, preferencí mm, GSP a zpravodaj požádal o to, aby se ujmul slova. Jenom krátce, chtěl jsem využít této příležitosti a poděkovat všem. Eh, toto eh, byla velmi složitá složka a byla v ní obsažena řada technických pozměňovacích návrhů a v neposlední řadě bych rád poděkoval Heleně ze sekretariátu za mm, skvělou pomoc, kterou mi poskytla takže než no, začneme hlasovat, ještě jednou děkuji. Uh, uh, Jen abyste si představili, jak komplexní tato věc byla. 33 um, pozměňovacích návrhů zpravodaje, 182 pozměňovacích návrhů předložených členy výboru, 30 uh, pozměňovacích návrhů um, výboru DEVE a pak řadu kompromisních pozměňovacích návrhů a taková, takový bude náš hlasovací postup a děkuji zpravodaji za vynikající práci a děkuji za spolupráci s ostatními členy tohoto výboru, zvláště stínovými zpravodaji. Tak, teď přejdeme. Hlasování začneme eh, pozměňovacím návrhem číslo 3. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. Ehm, hlasování blokové, v bloku ehm, číslo jedna. Kdo je pro? Against. Abstentions. Hlasování unblock pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 z 9. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pozměňovací návrh 36, 37, 38 a 49, první část. Eh, ty jsou identické. Kdo je pro? Against. Abstentions. Rejected. Eh, pro, proti, zamítnuto. 51. Eh, Amendments 50. Pozměňovací návrh 51. 54, 55, 56, 57 a 59. Druhá část. Všechny jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme toto hlasování o pozměňovacím návrhu 51 a dalších. The vote is open. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Amendments 52 and 4. Pozměňovací návrhy 52 eh, a 4 jsou identické. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 61 pro. Tak promiňte, eh, Tak, promiňte, říká předseda, 60 a 5 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Tentokrát je to 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Ověříme pozměňovací návrh 61. Otevírám hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Pro? Against. Abstentions. Proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 5. Pro? Proti zdrželi se přijat. 63. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 66 první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 68 až 73. Tak ne. Tak 73. Tři pozměňovací návrhy, které jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 66 druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnout. 67 those in favor. 67 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 80, the other one's 80. We move to amendments tak a teď eh, pozměňovací návrh 80 hm, a 84, které jsou identické pro. Mary, nechceš hlasovat o svém vlastním pozměňovacím návrhu? Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 79 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se přijat. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A teď přejdeme k 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ověříme 92. Otevírám hlasování. Má hlasovací kartička už nefunguje. Hlasoval jsem samozřejmě pro. <laughs> no, it doesn't work. Uh, it does. Okay. Okay. Um, 92. We are voting uh, nine... Hlasujeme o 90. Uh, eh, dvojce, otevírám hlasování a byl zamítnut. Um, 93, kdo je pro? Tak 15 ku 15 to bylo. S mým hlasem. Hmm? Now there was no... Tak a teď tady si nikdo nestěžoval na postup, takže je mi to líto, ale bylo to zamítnuto. 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 94. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme 94. 94 a 7. Hlasujeme společně. Otevírám hlasování. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Devadesát šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 97. Kdo je pro? Pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 a devítka dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Číslo 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Číslo 10. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 101. Tak 10. Eh, ano, číslo 10 z DV, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 102. Tady máme návrh hm, ústního pozměňovacího návrhu. Jsou tady nějaké námitky proti předložení tohoto návrhu? Nejsou. Ústní pozměňovací návrh hm, je tady eh, označen ve vašem hlasovacím seznamu, takže hlasujeme o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Hlasování a blok číslo dvě. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 107 pro, proti, zdrželi se, přijat. 108 pro, proti, zdrželi se, přijat. 109 pro, proti, zdrželi se, přijat. 113 pro, proti, zdrželi se, přijat. 115 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 z 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 116 pro, proti,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 a bylo to zamítnuto. 122, 123 a 124. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. That means, uh, 22, 23. Takže 22, 23, 24 zahajují hlasování. Končím hlasování a zamítnu to. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a zamítnu to. Pozměňovací návrh 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 126, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 127, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 120, pardon, 130, 129, opravuje se předseda, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto třicet dva pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto třicet tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 134 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se přesuneme k pozměňovacímu návrhu 15. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 16. Yes, uh, Sorry. Pan Kaspary, promiňte, možná, že se mýlím, ale můžete prověřit, co se stane s pozměňovacím návrhem 136, anebo co se s ním stalo? 136. I'm told that it falls because of compromise odpadá z důvodu kompromisního návrhu. Mm, prověř, chcete to prověřit? Pane Fielnere, chcete něco říct k tomu? 136 eh, odpadá, anebo? Já myslím, že je to součást toho, že ostatní byly staženy, ale mám šalomonské eh, řešení. Můžeme o tom hlasovat a pak si prověříme ty technické eh, podrobnosti. Takže 136. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160 zahajují hlasování. A končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zamítnuto. 162 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Pozňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Podměňovací návrh 167 pro, pardon, 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 179 pro, 179 odpadá, říká předseda. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A to se vztahuje i na ostatní pozměňovací návrhy, o kterých se hlasuje společně 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 190. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní společné hlasování o pozměňovacích návrzích 193, 194, 195, 196, 198 a 199, které jsou zhodné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, zamítnuto. Pozměňovací návrh 200. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 201 a 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30, 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní pozněvací návrh 34. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Dále následuje 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní přistoupíme ke konečnému hlasování hlasování o e, návrhu komise, e, včetně pozměňovacích návrhů, elektronické hlasování, zahajují a končím hlasování. A návrh byl e, schválen 22 hlasy pro, 5 proti a 2 se zdrželi, takže nyní návrh legislativního usnesení zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 18 hlasů pro, 6 proti a 6 se zdrželo. A blahopřeji zpravodají. Už nemusíte držet eh, ruku eh, nahoře. Já eh, se hlásím, pane předsedo, proto ji mám nahoře. Takže vám děkuji všem za schválení. A nyní chci požádat výbor o dvě věci, anebo snad pana předsedu, nevím koho v podstatě mám o to požádat, ale rád bych zahájil jednání s radou na základě výsledku tohoto hlasování s cílem nalezení zhody ukazuje se, že nejsme až tak vzdálení eh, ve svých postojích. A za druhé bych chtěl také požádat, abychom začlenili tento bod eh, na eh, případně nejbližší plenární schůzi. Tak to je něco, o čem musíme hlasovat, říká předseda, zdali okamžitě předložit návrh eh, ke schválení v prvním čtení a o zahájení jednání z rady bez hlasování v plenár, na plenárce? Pane předsedo, já jsem to pochopil jako balík. E, to znamená, zahájíme již jednání a současně to předložíme e, na nejbližší plenární schůzi. Takže obojí na najednou. Dobře, to bylo objasnění návrhu. Kdo je pro tento, tento postup? Kdo je pro tento postup? To znamená okamžité zahájení jednání s radou bez ohledu na výsledek hlasování o tomto dokumentu na plenárním zasedání. Kdo je pro? Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? Je to schváleno. A vyjednávací tým za nás bude sestávat země, co by předsedy, jako obvykle, eh, zpravodaje Kristofera Fielnera a stínových zpravodajů eh, Davida Martina, Nikoli Rinaldiho, Roberta Sturdyho, Helmuta Scholze, Keith Taylora Zelených a Matea Salviniho eh, jako poslední jsou proti tomu námitky, to je obvyklá otázka. Takže vám děkuji a já vás oslovím, abychom eh, společně sestavili časový harmonogram pro jednání s radou. A můžeme se posunout k bodu 20. Je to vlastně postup se souhlasem o po změněném statutu a jednacím řádu Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk. Já jsem zpravodajem a navrhuji, abychom eh, vyjádřili souhlas s uzavřením této dohody, ale hlasujeme o ní. Hlasujeme, eh, eh, zahajují hlasování elektronické. Konec hlasování a bylo to schváleno jednomyslně. To je konec hlasování a nyní se vrátíme k bodu 14. Eh, to znamená k dohodě akta. Včera jsme zahájili diskusi. Ale měli jsme pouze čas k tomu, abychom vyslechli pana komisaře a rozhodli jsme, že budeme v jednání, respektive v diskusích pokračovat dnes. Eh, hlásí se někdo do diskuse? Kadir Arif. Monsieur, monsieur le Président, cher Pane předsedo, drazí kolegové, já jsem neměl možnost účastnit se včera vystoupení pana komisaře. Because if you want to intervene on the merits of... Eh, tak eh, tady mám seznam žádostí um, z včerejška, takže vám znám na seznam. Toto je procedurální otázka. Ehm, můžete ji přednést. Včera jsem neměla možnost se zapsat na eh, ten seznam. Eh, takže byl bych opravdu šťastným člověkem, kdybych se nyní mohl vyjádřit. Tak, na, tak mě tam prosím zapište. Tak, um, dívám se tady na seznam z um, včerejška a nejprve je eh, náš zpravodaj David Martin. SD. Davide, máš slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisaři za to, že si našel čas a vrátil se. Vím, že to není jednoduché v jeho plném programu. Ehm, jak řekl komisař včera, tak eh, toto je na nejvýš kontroverzní otázka eh, jak v rámci tohoto parlamentu, tak ehm, v mimo a měli bychom ehm, přivítat zájem občanské společnosti, který projevuje o naši práci před dvěma dny jsem spolu předsedou petičního výboru poslal petici. Bylo to 2,5 milionu podpisů na této petici a to nám ukazuje rozměr eh, celého zájmu. Eh, v příštích týdnech a měsících doufám, že eh, naváží kontakt s mnoha zástupci občanských společností a tak, eh, abych pochopil jejich eh, problémy a eh, sdílel obavy, dovolte mi, abych začal s otázkou, kterou začal včera komisař, a to je otázka transparentnosti. Myslím si, že um, velká nedůvěra jednotlivých aktérů eh, ta eh, je, ta mm, odráží způsob, jakým byla vyjednána ta dohoda. Chápu, že tady musí být důvěra mezi partnery, kteří, vyjednávání, kteří vyjednávají a jako výbor pro obchod chápeme, že rovnováha mm, eh, někdy vyžaduje diskuze za zavřenými dveřmi. Upřímně řečeno, jako parlament jsme tady neměli diskrétní možnost projednat tyto věci přijatelným způsobem a Kadir Arif byl naším zpravodajem a e, dvakrát už se to vyjádřilo v usnesení tohoto parlamentu naše obavy a, a e, takhle to byl text, který žádal po větší, větší transparentnost, větší otevřenost e, při vyjednáváních akta. Taky si myslím, že by bylo férové dodat, že tady od začátku byly určité Um, informace, eh, které nebyly k dispozici občanské společnosti a eh, dokonce ani nebyly k dispozici na začátku tomuto eh, parlamentu. Takže jsou tu legitimní obavy nad způsobem, jak byla akta vyjednána a mm, parlament teď bude muset jednat na základě stávajícího textu. Pokud to bude muset být dáno do záznamu, rád bych já osobně a parlament eh, jako takový eh, podporujeme ochranu evropského duševního vlastnictví, ochranu mm, eh, práv copyrightu v evropských vynálezů. Víme, že tyto věci eh, jsou si surovinou eh, evropského ekonomického úspěchu. Jsme si toho vědomi. Bez toho totiž Evropa nemůže být konkurenceschopná. Nemůžeme být konkurenceschopní s ekonomikami, které mají nízké eh, mzdy. Takže je to náš zájem. Chceme ochránit naše duševní vlastnictví. A tady nejde jenom o ekonomické zájmy. E, e, jsou tady některé nebezpečné věci, které se dostávají na náš trh, sfalšované e, produkty a podobně. Takže musíme jednat i v těchto otázkách. Ale já Často se v angličtině říká, že ďábel tví v detailu a Ehm, já si myslím, že tady právě nemáme dostatek detailů v aktu. Akta. Když se podíváme na text, tak kolikrát ani nevíme, jaký význam se skrývá za tímto textem. Takže co mi leží na srdci, je spíš způsob, jakým by tento text mohl být interpretován, než jak pak bude e, implementován. E, pan komisař správně se dotkl některých e, věcí kolem akta. Mě mm, nechci to nesprávně interpretovat, chtěl bych, aby diskuze byla založena na reálných faktech a ne nějakých dezinformacích interpretacích. Um, um, jednotlivci nebudou tady izolování. Myslím si, že toto je návrh dohody, který tady nemáme konečný text a e, konečně tady není žádný odkaz v textu ATKA, e, který by se zabýval některými otázkami jednotlivců. E, Um, Tady jsou některé otázky eh, právní, eh, legální ehm, a ehm, je to otázka interpretace. To znamená, že toto všechno není součást procesu, ale to eh, neznamená, že bychom se mohli spokojit s tímto textem, protože nevíme, jak se k tomu jednotlivé služby vyjádří, jak budou interpretovat tyto závazky, které na ně akta klade. Tady se v textu říká, že máme určité povinnosti také DV tady má své závazky jde o, ne, jde o nelegální downloading a podobně. To jsou všechno věci, které musíme správně eh, pochopit. Eh, dohoda, jak komisař neustále připomíná, je, eh, tady jde o komerční porušování copyrightu komise. Říká, že tady je zada případů, které už ukazují, že tady došlo k porušení v oblasti copyrightu a zase, když tak zběžně přečteme text, pokud nejste expertem, pokud nejste členem členského státu, tak mm, nevíte, mm, neznáte celé všechny tyto definice a mm, nevyznáte se případovém právu v Evropské unii. Tady se musí udělat eh, jasno a musíme vědět, eh, co má být implementováno a co se myslí tím, když se říká commercial scale a co se myslí komenčním rozsahem eh, kopírování a podobně. Co se týče generického lékařství, generik, tak si myslím, že tady máme patenty. Patenty nejsou dohodou akta eh, pokryty, ty jsou vyčleněny eh, generické léky, eh, ty nejsou tady legalizovány akta, ale zase máme tady povinnost, jsou tady různé agentury, musíme mm, bojovat proti faleš, falšovaným produktům. Víme, že z minulých zkušeností, že tady existuje zákon akta znamená, že se tento eh, postup eh, pokryje, eh, situace bude vyjasněna a Evropská unie se musí věnovat těmto falšovaným produktům a generické léky Tady nejde jenom o porušování práv, ale legitimní generické léky eh, často eh, jsou, se nejsou rozpoznány a jsou tu bezpečnostní důvody, protože eh, nemocnice a lékaři eh, často eh, nerozpoznají povahu tohoto produktu nebo hraniční kontroly. Já si myslím, že by tady měl se bojovat proti těmto falšovaným produktům a mělo by tady být větší ostražitost právě proto, že bude existovat akta. Jedním z důsledků by mohlo být to, že generické, tedy generické léky by neměly přecházet hranice, ale také Eh, jde o eh, naše vlastní eh, zdraví. Je tady celá řada otázek, které jsou spojeny s akta. Pan komisař by mohl k tomu něco říct. Mm, mm, možná by mohl říct, že kolega Martin nebo já se snažíme vystrašit lidi. To nebylo naším účelem. My se snažíme vnést jasno do dohody akta na příští období, tak aby parlament mohl nakonec hlasovat o faktech a ne o nějakých mýtech. Eh, já sám jsem se popsal na tiskové eh, konferenci jako takový náhodný, za náhodného zpravodajem. Eh, a jak ví kolegové, tak jsem se snažil podávat, když chcete být zpravodajem v tomto parlamentu, tak to znamená, že se zajímáte o tento, toto téma a chcete splnit, co jste slíbil. Mm, mm, já jsem, do, myslím, dobrý zpravodaj, ne protože by měl tyto kvality, ale protože jsem otevřený a vím, co bych rád doporučil tomuto parlamentu a mm, bude záviset na doporučení, která předložím. A mm, toto jsem chtěl říct eh, tomuto výboru, chtěl jsem vám předložit svůj eh, plán. Víme, eh, že komise chtěla akta po předat soudu. Toto eh, vítám, ale myslím si, že Evropský parlament by rovněž měl poslat svůj vlastní návrh, své vlastní otázky. Evropskému soudnímu dvoru mělo být vyžádáno jasno, jestli je dohoda akta kompatibilní se smlouvami a eh, pokud tady bude zjištěna také eh, kompatibilita s chartou základních práv. Určitě tady budou i mezinárodní dohody a chtěl bych vědět, že akta je kompatibilní s těmito dohodami a s mezinárodními závazky, které by měly být um, um, použity. A budu rád, když um, soudní dvůr bude reagovat na tyto otázky. Stejně tak, jak jsem řekl, si myslím, že ďábel ktví uh, v detailu. Otázka, jak budou akta aplikovány. Tedy můj návrh kolegům ve výboru zní takto. Měli bychom Eh, se podívat na to, co byl původní časový plán dohody akta, ale neměli bychom tady eh, rozpracovávat konečnou zprávu, ale spíš prozatímní zprávu. A v této prozatímní zprávě bychom si měli vyslechnout eh, rady členů ostatních výborů a i tohoto výboru a pak předložíme takovou sadu otázek, které pak, na které musí komise reagovat. Komise na webových stránek už tam má některé informace k akta, ale to není to, co si přeji. Já bych od komise chtěl, aby nám například eh, nejen sdělila, ale eh, aby potvrdila různé eh, otázky, které budou důležité. Chceme vědět, jak přesně akta budou aplikována. Chceme vědět, jak budou vypadat hlavní směry, pokud tady budou stanoveny nějaké hlavní směry, například poskytovatelům internetových služeb nebo tak aby nebyla porušována práva uživatelů a podobně. Eh, musíme vědět, jak akta bude eh, aplikována v detailu a eh, také musíme položit otázky nejen komisi, ale také členským státům. Byl jsem překvapen, upřímně řečeno, když jsem slyšel, že bulharský premiér řekl, že nechtěl, aby akta kriminalizovala jeho občany. Možná, že je jediným, kdo si myslí, že by to mohlo kriminalizovat občany protože pokud že bulharský parlament by se k tomu měl postavit, my jako Evropská unie to udělat nemůžeme. Ale akta je dohodou Evropské unie a proto musíme vědět, jak členské státy s tímto budou zacházet. Takže bych chtěl, aby i členské státy nám příštím roce řekly, jestli mají v úmyslu změnit nějaké domácí zákony ve vztahu k akta, jestli mají v úmyslu zavést nové sankce, nové sankční mechanismy, než eh, toto schválíme nebo neschválíme schválíme. A konečně dalším důvodem je, že tady budou změny v komunitární oblasti a rád bych věděl, jak se budou tyto změny odážet v evropských zákonech, než se dopracujeme i nějakému závěru ve věci akta. Takže kolegové asi neočekávali žádné otázky, ale oni ani nemáme žádné odpovědi na otázky související z akta. Chtěl jsem jen ukázat, a to je myslím zájem zájmu celého parlamentu, ať už budete pro nebo proti, chtěl jsem v příštím roce ukázat, že je to téma, eh, které na sebe váže tak velký veřejný zájem. Evropský parlament pracuje tady na citlivé složce, měl by odrážet obavy těchto občanů a měl bych řádně eh, využít možnosti, které nám dává Lisabonská smlouva a měli bychom rozpracovat eh, koherentní eh, stanovisko mm, Podíváme se i na detaily a prošetříme detaily a pak řekneme ano nebo ne k dohodě akta. A ať řekneme cokoliv, tak si myslím, že bychom měli mít mm, důvěru v členských státech. Zachovat věrohodnost. Děkuji. Děkuji. Dvě poznámky. Za prvé, stále ještě eh, jsme eh, v časovém presu, takže eh, budu sledovat hodiny a žádám vás také, abyste se podle toho řídili. Za druhé, v seznamu řečníku dám přednost stínovým zpravodajům a proto Začnu hned Kristianem Fielnerem, EPP. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři i Davide. Musím říci, že jsem eh, rád, že eh, konečně se do toho pouštíme. Je to něco, mm, na co jsem čekal. Čekal jsem na to, aby parlament dostal šanci eh, podrobně proskoumat tento text. Je zde mnoho tvrzení, otázek a i obav v rámci veřejné debaty a myslím, že mm, musíme pochopit, že naším úkolem je rozhodnout, co je co a na základě eh, právního stanoviska tohoto textu mám dojem eh, zatím, že 50% eh, je, jsou mýty. Například jeden z mýtů, který, jsem, který slýchám již od prvního dne, kdy se o dohodě akta diskutuje, je, že nyní začne celní zpráva kontrolovat můj iPad tam se praví, že signatáři to mohou vyloučit. V dohodě se to praví. Takže to je jasné, že je to mýtus. Ale současně bych řekl, že asi 50% těch otázek, obav a tvrzení stojí za přeskoumání a to mm, dopodrobna. A proto jsem rád, že komise se rozhodla, že to eh, předloží Evropskému soudnímu dvoru. To, eh, myslím, pomůže eh, nám k mm, zhodnocení této Správy. Eh, eh, pan komisař i David hovořil o transparentnosti a nedostatku transparentnosti. Myslím, že i to vyvolává řadu eh, momentů nedůvěry a když se vrátíme k zápisu z plenární schůze, tak tam najdete řadu projevů z mé strany a jiných, kteří si na to stěžovali a žádali nebo volali po větší transparentnosti. Já mm, myslím, že toto bude lekce eh, pro budoucnost, pro nás, pro všechny, pro obchodní jednání. V minulosti všechna ta obchodní eh, jednání probíhala tímto způsobem, ale já se domnívám, že od okamžiku, kdy se do toho zapojil Evropský parlament i veřejnost, budeme muset věci měnit. Ale nyní musíme také eh, si uvědomit, eh, že jsem eh, neviděl ještě žádnou jinou obchodní dohodu, která by se vyznačovala tolika transparentnosti jako akta. My jsme měli k dispozici skutečně řadu dokumentů eh, eh, o eh, dohodě akta, takže to je určitý průlom v přístupu k obchodním jednáním tohoto druhu. Jedno chci zde říci zcela zřetelně. EPP, kterou zde zastupují, jednoznačně si přeje mezinárodní spolupráci eh, s cílem ochrany autorských práv a duše, práv duševního vlastnictví. Potřebuje to hospodářství a potřebujeme to z hlediska ochrany spotřebitelů. A ta velká otázka zde je, zda akta E, na to dává odpověď. Zda akta je ten typ mezinárodní spolupráce, kterou potřebujeme, protože je zde mnoho věcí, které nepotřebujeme. Nepotřebujeme měnit rovnováhu mezi, e, e, mezi občanskými svobodami a právem duševního vlastnictví. Nemusíme ani zásadně měnit naši legislativu cestou takovéto dohody mezinárodní. A myslím, že na sobě, ale i Eh, občanům musíme připomenout, že je to právě legislativa, která mění každodenní život občanů. Není to obchodní dohoda, ale legislativa, která eh, by mohla vzniknout v důsledku toho. Dosud jsem neslyšel, že by existovaly eh, plány v důsledku dohody akta změnit legislativu. S výjimkou mé země, Švédska, která chce upravit zákon o obchodních známkách slyším i e, tu zprávu od komise, že to nebude znamenat velkou změnu e, v legislativě ani, a to tež říká i právní služba, ale já to zatím nemohu brát za bernou minci. A myslím, že bychom měli e, pozvat ty Eh, představitelé veřejnosti, kteří tady mají závažné obavy, otázky, abychom je s nimi probrali a prověřili. Nyní je na čase zahájit práci a eh, začít třídit to, co je správné a pravdivé a to, co je nesprávné nebo mylné a eh, posoudit, zdali akta je správným řešením. Děkuji. Děkuji a nyní další stínový zpravodaj z ECR, pan Sturdy. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat panu komisaři, teda strážci dohody který teda zkoumá, zdali akta je v souladu s e, evropskými smlouvami. David řekl, že četovo kopítko je e, v detailu, ale pak zdá se e, v těch našich, respektive ne, nevíme ještě jaké ty detaily jsou. Jinak souhlasím s tím, co David řekl totiž, že musíme zkoumat, jaké změny v legislativě to přinese. Eh, evropské instituce eh, mohou určité věci učinit, ale eh, tu kompatibilitu a flexibilitu musíme přenechat budoucnosti. Není tady potřeba přivodit změnu v této chvíli, dříve než nepochopíme rychle se měnící svět. A myslím, že je velmi důležité abychom podpořili, jak David řekl, ty inovace, které probíhají eh, eh, ve světě kolem nás, eh, tak abychom zajistili budoucnost pro inovace a technologie. Ale jde o to, kam nebo kudy vést hranici. David má pravdu, musíme tomu přistupovat správně a e, proto mě potěšilo to, co řekl pan komisař včera. Myslím, že to bylo férové prohlášení a my podporujeme rozhodnutí komise předložit to soudu, ale chci se zeptat komise, komisaře, jaký je časový harmonogram. E, když předkládáte věci e, soudnímu dvoru, vzejde z toho často časový problém, takže jak to očekáváte? Rychle také eh, tady jsou problémy časového rázu způsobené překladem ehm, té dohody do mnoha jazyků, jak se včera již konstatovalo. Děkuji a nyní Janik Žado Zelení. Zarangé, monsieur le président. Já vás potěším, pane předsedo. Já navážu na jedno vystoupení a nebudu hovořit o podstatě, protože o tom budou hovořit jiní. Budu hovořit o procedurální věcech článku 218 smlouvy je jasně zakotveno, že v každé etapě vyjednávání mezinárodní dohody mm, musí se informovat eh, parlament o iniciativách, které má eh, komise. V rámcové dohodě která váže evropské instituce v 13. odstavci se říká Public any significant initiative or decision before notifying parliament thereof. Než bude uvědomen eh, parlament, proto v písemné podobě. Takže vy jste eh, měl tento podnět, tak jak jsme si to přáli již před rokem, a dal jste tento podnět Evropskému soudu. Proto jsme e, eh, zajedno. Ale nevíme ještě, jak bude reagovat také mediální scéna. Nevíme také, jak jste zdůvodnili m, mm, tuto kauzu, kterou jste předali. Evropskému soudu. Myslím si, že tady došlo k porušení doudy, dohody mezi parlamentem a komisí. Je to velmi důležitá věc a přitom byly již informovány média. Je to tak záležitá, důležitá věc, že nebylo vhodné takto informovat média a myslím si, že to mohlo poškodit dobré fungování našich dvou institucí. Byl jsem velmi stručný a nyní by pokračoval můj kolega. Tak, eh, pan komisař Kucht mě informoval před dvěma dny, že oznámil před dvěma dny tuto iniciativu. Okay. So we will... Ano, takže se Nesouhlasím s tím, když říkáte, že tato dohoda je jasná, protože pokaždé, když mluvím s novými zá, e, právníky, tak oni to interpretují jiným, novým způsobem. A já nejsem právník, ale e, pokud ani právníci ano, vy máte svou interpretaci, ostatní zase své. Eh, takže i právní služby parlamentu říkají, že tady není prima facie důkaz eh, toho, že tato dohoda je přímým porušením současného eh, zákonu EU. Ale je tady mm, několik bodů, kde by to mohlo vést k různým způsobům vymáhání, nebo to má trošku jinou, jiný tón, nebo jak, bych to měl, jak by to mělo být interpretováno. A mm, Evropský soudní dvůr bude rozhodne, jak to má být interpretováno, a pak se podívá i na dřívější verze obchodních obchodních dohod a srovná to s tím papírem, který máme před sebou. Takže já eh, asi všichni eh, si jistě říkáte, že to nemění eh, nic. Ale jenom příklad definice takzvaného komerčního rozsahu. Veškeré to vyhodnocení zabaveného zboží, toto mm, není to tež, jako to máme v současné legislativě, jak jste říkal včera. A stejná věc, jestliže chceme zajistit, aby lidé, jednotliví cestující, tím nebyli dotčeni, proč nepoužít slovo shell? To je daleko lepší výraz. We shall exclude, vyloučíme jednotlivé cestující, pak budeme mít daleko větší pocit jistoty. A stejné tak v spolupráci mezi podniky. To je velmi otevřená záležitost. Nemusí to nutně znamenat masivní transfer dat z jedné země do druhé, jak jste říkal včera, ale tady to nezaruku, tady to není kompatibilní s um, onou směrnicí, o které jsme mluvili. A navíc to může také vést k um, určitým limitu, um, limitovaným informacím, a porušení svobody projevu. To, to, co eh, jsme si už říkali, protože to může vést k obchodním dohodám, eh, které pak omezí přístup k informacím, eh, tak aby poskytovatelé internetu nebyli zodpovědní a neřekl někdo, že udělali něco špatně. Takže to může být interní obchodní dohoda, která omezí přístup informací pro konečné uživatele. A já si, já nevím, jestli akta tomuto toto pokryje. A pak ještě k technickým bariérám. Eh, digitální eh, eh, management. Já si myslím, že tady by měl být zvolen jazyk, který se bude týkat i inovací. Jestli účelem akta je zvýšit inovací, tak tady vidím naopak omezení inovací, protože tady máme takový kolektivní využívání programů a to skončí tím, že tady budou porušována práva. To nebyl ale primární účel, ale bude to mít na tuto oblast velký dopad hmm, hmm, hmm, třeba programy nebudou moci být stahovány na eh, iPhony a podobně. Takže toto mi dělá velké starosti a když budete budete ochranu práv duševního vlastnictví. My jsme to zmínili v naší diskuzi v naší zemi a v mnoha ostatních zemích taky. Vy říkáte, že tyto země představují 50 světového obchodu. Ano, to je pravda, ale jenom 5 těchto porušování eh, práv duševního vlastnictví eh, se odehrává v těchto zemích. Takže 95 tam ta porušování nastávají v jiných zemích a to není součást, to nejsou součástí dohody akta. Pokud akta, tak bychom se měli zacílit na toto. A účelem by mělo být rozšířit působení akta tím, že budeme využívat bilaterální obchodní dohody. Já myslím, že je to nedemokratický způsob um, a to je také otázka na vás. Máte v úmyslu používat opatření akta a um, přidávat ještě k bilaterálním um, dohodám o volného obchodu se zeměmi, které nepatří k signatářům akta? Uh, pokud to tak je, tak je to nedemokratický způsob, jak měnit zákony jiných zemí. Takže nevím, jestli máte tento úmysl či ne. A dále mám obavu, že opatření akta přispějí k horší legislativě. Ta by měla být revidována například některé části budou revidovány, máme tady určité pojistky v, v směrnici o e-commerce, ale otázka je, jestli akta bude mít na to negativní dopad. Takže musíme vzít v úvahu, jestli to bude mít negativní dopad, jestli to třeba nenaruší svobodu projevu a svobodu poskytování informací. Děkuji. Děkuji. Rozhodl jsem se dát slova um, nedat slovo dalším kolegům, protože jsme pod um, časovým tlakem, ale Kadarif má slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, drazí kolegové, když před několika týdny jsem vyjádřil myšlenku, že se nemohu účastnit této maškarády tak eh, mě všichni považovali za hm, nějakého revolucionáře anebo člověka, který nemá zájem. Já nemohu dnes říct, že jsem šťastným člověkem, ale přesto musím říct, že jsem rád, že došlo k určitému vývoji, tak jsem to aspoň cítil z vystoupení některých kolegů. Eh, stanovil se harmonogram, hovořím tedy o kolezích z EPP, kteří jaksi vyhověli tlaku komise Takže teď jsem zaslechl jejich pochybnosti. Také došlo k vývoji na úrovni komise. Já si nepřeji, aby to uvízlo ve slepé uličce. Došlo k předání věci Evropskému soudu. Takže to je dobré, protože budeme mít určité právní vyjasnění. Nebudu hovořit o podrobnostech, o našich znepokojujících stavech ohledně mm, osobních svobod, komunitárního práva, flexibility, která může být spochybněna v dohodách TRIPS, dále zeměpisné označení, které není zohledněno. Ještě tady zazněly další otázky ze strany různých kolegů podobného typu. Ale bylo mi řečeno, a to je pravda, že pan komisař řekl, že to vlastně nic moc nemění na věci. Když se navrhuje text, který je nebezpečný nebo který vede k otazníkům a spochybnění, alespoň pro část nás, a když komise řekne, že to v podstatě nic moc nemění, tak myslím, že v takovém případě to není dobré a spíš by bylo lepší se vzdát toho textu. V každém případě by bylo dobré zlepšit vztahy mezi parlamentem a komisí. Já jsem rád, že to dnešní jednání Eh, umožňuje mm, právě o tom hovořit a jsem rád, že je tady veřejná diskuze a tudíž eh, tato diskuze nyní je mnohem transparentní než ne do posud. Děkuji eh, v zájmu informovanosti. Bylo to schváleno na zasedání koordinátorů a EPA, EPP nemá sama o sobě právo hlasovat a rozhodovat sama. Takže Postoupíme v seznamu řečníku Jörg Leichtfried, SND. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dvě minuty máte. Jsem velice se zájmem sledoval tuto diskuzi a tak se trochu eh, divím, protože tady příjemně diskutujeme o něčem, co opravdu tedy nepříjemné není. Já jsem normálně také celkem příjemný člověk, ale eh, tato diskuze by taková neměla být. Já jsem se podíval na akta, jsem také právník a my teď eh, skutečně eh, tak trochu se zaměřujeme úplně mimo. Evropa je teď zatahována do, jakého, do jakési dohody, která by se týkala ochrany našich produktů. Ale jaký je tady výsledek? Možná koncerny z Ameriky budou lépe chráněny, už jsou dobře chráněny. A pak tady eh, budou určité, eh, určití lidé, jako například pan Spielberg, který si bude dělat starosti, jestli si má kupovat 60 eh, nebo 70 nových jachet a ne 15. Jde tady o to, že e, velkou roli by tady měla hrát také ochrana našich produktů. Podívejme se na švýcarské produkty. Američané nepadělají evropské produkty. Musíme se podívat na ty, kteří nejsou v té dohodě. A pravděpodobně e, ti budou ještě napadat u VTO tuto dohodu. O tom jsme vůbec nediskutovali, to může být také problémem. K čemu vlastně máme tuto dohodu? Říkám zcela otevřeně, že nechci klást otázky, ale jsem proti dohodě, která najednou eh, změní občanskoprávní eh, požadavky na právní závazné požadavky ohledně ochrany. Já nejsem proto, abychom nutili eh, soukromé hráče, aby hráli ve prospěch jiných soukromých hráčů. V Rakousku tomu eh, říkáme taková specifická mentalita, která vlastně si nepřeje, aby ten druhý přežil. Já si myslím, že je tady v pozadí politický důvod. Eh, my se musíme podívat na to, jak k tomu přistupují mladí lidé. My jsme v 21. století a charakteristika tohoto století zde není respektována. Mladí lidé přistupují k internetu zcela přirozeně a úplně jinak, než eh, jaký je duch této dohody. Já myslím, to by bylo stejné, jako kdybychom zavedli prohibici. Myslím si, že to by také již neodpovídalo evropskému stylu a životu. Děkuji. Thank you. Uh, eh, Pav- Děkuji. Pavel Zalevský, EPP. Děkuji, pane předsedo.

Pokusím se eh, dodržet tříminutový časový eh, limit. Eh, pokud jej trošku překročím, prosím o trpělivost, protože tady hovoříme o tématu, o němž se vážně diskutuje v Evropě. Náš výbor se zatím ještě nikdy nezabýval otázkami občanských práv. Existuje mnoho výhrad k této dohodě a tyto výhrady se právě týkají těch dalekosáhlých svobod občanů občanů a proto se domnívám, že by to mělo být podrobně diskutováno. O Kolumbii a Peru jsme včera diskutovali dvě a půl hodin a e, domnívám se, že pro diskusi o aktě bychom měli mít alespoň e, takový časový prostor. A nyní k meritu věci. Pane komisaři, já jsem vám včera naslouchal velmi pozorně. A e, musím říci, že e, debata v Evropě mezi e, stoupenci a protivníky dohody o akta není dohoda o ochraně duševního vlastnictví. V Evropě jsou všichni pro ochranu duševního vlastnictví. To je na bílední. Ale diskutujeme nyní nebo diskuse nyní probíhá mezi těmi, kteří se domnívají, že v právních předpisech, které máme, eh, není co měnit. Eh, domnívají se, že se nemusíme přizpůsobovat nové realitě vzniklé internetem, ale že je e, e, nutno e, posílit práva duševního vlastnictví. A na druhé straně jsou ti, kteří se domnívají, že je napřed zapotřebí proskoumat, jaké právní prostředky máme nyní. Poté je nutno analyzovat, jaké změny způsobil internet. A tito lidé chtějí pečlivě uvažovat o tom, co by mělo být povoleno a zakázáno s ohledem na ochranu duševního vlastnictví a návaznosti na tuto analýzu právních předpisů, chtějí pak eh, uvažovat o případně nových eh, právních předpisech. A také k obchodním známkám existují kontroverzní rozhodnutí, ale v zásadě jde tady především o svobodu eh, internetu. A souhlasím s komisařem, když říká, že největší vzývané nebezpečí, o němž hovoří protivníci akta, se neuskuteční, protože není tomu tak, že nejdůležitější občanské svobody jsou aktou ohroženy. To ale ještě stále neznamená, že by dohoda akta byla dobrou dohodou. Je špatnou dohodou, protože je nepřesná, protože eh, vyvolává mnoho eh, nejistot, eh, například o výši odškodného. Tady existují velké rozdíly v postojích mezi EU a Spojenými státy americkými. A také vyvstává otázka, eh, jaké změny práva, právního prostoru s tím eh, souvisí, například pokud je o možnost vznesení opravných prostředků a tak dále při porušení duševního vlastnictví. Eh, takže je zde mnoho otazníků, nejistotu, nejistoty, o tom se tady už hovořilo. Um, hovořil o tom také uh, ombudsman eh, pro ochranu dat eh, evropský, protože do značné míry tady jde i o ochranu osobních dat. Nyní um, jsou ve vzduchu mnohé legendy a fámy o té dohodě, ale eh, řada z toho je pravdivá. Jaké záměry měli vlastně ti, kteří iniciovali tuto dohodu? Eh, pane předsedo, dovolte, abych se k tomu ještě vyjádřil, protože v Polsku se o tom eh, velmi mnoho diskutuje. Předseda musí se vyjádřit všichni, pan Zalevský, ale mm, prosím, mm, dovolte, abych ukončil svůj projev. Dostávám se již k závěru. Akta je dohoda, která při pohledu na záměry zemí, které ji iniciovaly, velmi silně zasahuje do svobod v oblasti internetu jednání jsou důležitá eh, rovněž a eh, cesta je stejně tak důležitá jako cíl. A eh, proto se o dohodě akta musí tak projednávat, jak si to občané přejí. Nyní máme již reakce z jednotlivých zemí, Bulharský premiér se k tomu vyjádřil také, i polská eh, vláda se vyjádřila. Eh, polská vláda eh, tuto dohodu neratifikovala a proto se domnívám, že tu dohodu můžeme považovat za mrtvou. A nyní bychom měli začít nově zkoumat, eh, jaký je vztah mezi ochranou duševního vlastnictví a svobodou na internetu. Měli bychom diskutovat například o tom, co znamená soukromé použití a komerční. A teprve poté, když to bude vše vyjasněno a analyzováno, bychom se na této nové solidní eh, bázi měli eh, pustit do vyjednávání o nové dohodě. Děkuji. Pokud ještě budeme teď eh, eh, hodně užívat času, tak nebudeme férovi k ostatním a všichni mají věci, které považují za férové. To je poprvé, kdy, mm, to, to není poprvé a naposledy, kdy diskutujeme, ještě budeme mít dostatek příležitostí, abychom se k tomuto tématu později vrátili. To je otázka mm, férovosti. Simon Busutil eh, z výboru Libe není členem tohoto výboru, ale vítám mého v něm. Děkuji, pane předsedo, za to, že jsem ho ujmout slova. Eh, jsem koordinátor EPP eh, ve výboru eh, pro občanské svobody a náš výbor se také sleduje tuto dohodu s velikým zájmem a do velkého detailu. Musím říct, že když jsem četl tuto dohodu, poprvé, tak jsem si říkal, proč bych měl být proti tomu. Tady jde o boj proti padělkům, jde o boj proti piráctví, proč bych měl být proti tomu. Ale pak um, všechno jaksi explodovalo v rámci veřejné diskuze a um, byly um, předloženy vážné obavy týkající se aspektu občanských svobod, které jsou obsaženy v této dohodě. A hlavně šlo o svobodu oblasti internetu. Pane předsedo, musíme si udělat jasno v tomto pokud eh, komise eh, eh, neřekne, že internetová svoboda bude dotčena, pak budeme muset hlasovat proti této dohodě. I když jsme pro boj proti padělkům a piráctví, tak to je první bod. Eh, z hlediska občanských svobod. Tato dohoda nám způsobuje vážné obavy a tyto obavy musí být vzaty v úvahu. Bohužel, mm, eh, přestože komisař nepřednesl eh, včera velice zajímavou prezentaci, tak si nemyslím, že všechny tyto úvahy byly vyjasněny. A za druhé závěrem veřejná diskuze. Bohužel tato veřejná diskuse Mm, už se rozjela, eh, už byla otrávena. A předložil bych tři důvody, proč. Mm, mm, je tady hodně eh, dezimpretací a špatných informací, které musí být eh, opraveny. Pak se to hodně politizuje, tato otázka. A to do takové míry, že už se ani člověk tomu nemůže vyjádřit. A bohužel, pane komisaři, taky je tu velká míra špatné komunikace ze strany eh, komise. A pokud komise eh, se eh, nebude věnovat komunikaci, komunikaci s veřejností, tak já si myslím, že tato dohoda je skutečně téměř mrtvá. A když jste prostoru, kde se hodně křičí, pane komisaři, tak ať mluvíte jakkoliv rozumně, tak vás nevyslyší. A mm, toto je přesně to, co se děje s dohodou akta. Ano, a teď seznam řečníků byl tímto uzavřen. Dovolte mi, abych předal slovo eh, zástupci z EPP. Eh, pane předsedo, eh, vážený pane komisaři, včera jsem naslouchala vašemu projevu s velikým zájmem. Poslouchala jsem eh, informace, které jste nám poskytl a eh, vlastně jste mm, to vysvětlil podobným způsobem, jak to dělám já v Lotyšsku ve své vlastní zemi. Musím říct, že lidé nejsou přesvědčeni. Proč? Eh, ráda bych tady toto vytkla komisi, protože tak důležitý dohoda nebyla dostatečně veřejnosti vysvětlena. Komise, by, eh, komise měla očekávat, eh, že se povede hodně diskuzí eh, a že zájem veřejnosti bude velký. A vlastně už jsme opožděni, přestože eh, tady máme komisaře, který se má zabývat mm, otázkami komunikací s veřejností, tak veřejnost nepochopila všechny aspekty spojené s aktou. Um, hlasy proti jsou dvojího druhu. Jedna skupina je proti akta obecně, lidé, kteří to eh, nečetli, ale kteří jsou obecně proti jakékoliv změně. A druhá skupina, to jsou inteligentní lidé, kteří si to pročetli a zdůrazňují, že je to velmi nejasné. Lidé poukazují na možná porušení občanských svobod. A když se podíváme taky na pojem padělky, není to dobře definováno a nechává to prostor pro širší interpretace tohoto pojmu. Za druhé, lidé se bojí, že některé třetí strany by, naši tedy konkurenti, by měli možnost rozhodnout o Eh, svých konkurentek a zase je tady nejasná formulace v tomto. Když se pak podíváme na články 12, eh, eh, tečka 1, 2, 3, tady se říká, že to může být přerušeno okamžitě, aniž by se prokázalo, že je to, má kriminální povahu a tady pak mohou být aktivity přerušeny. Další nejasný pojem, komerční rozsah, commercial scale, co je tím míněno? A navíc bych ještě mm, eh, ráda řekla, že mm, eh, ne všichni aktéři to požadují, protože někteří poskytovatelé internetu by byli požádáni, aby zavedli filtry, zvláštní opatření, aby se vyhli eh, nepřerušovaným kontrolám svých aktivit. A to je má interpretace těchto mm, norem a profesionálové také zdůrazňují, že by takovéto filmy měly být eh, filtry zavedeny a že by to mohlo omezit občanské svobody. Myslím, že je zapotřebí tady ještě hodně věcí vysvětlit, ale mm, mám pocit, že to všechno přijde moc pozdě a mm, nemyslím si, že tady existuje zákon proti padělkům, který by byl který by který by mohl působit úspěšně, který bychom mohli znovu stříšit, protože stejně už jsme opožděni, ne, nekonzultovali jsme to včas eh, s veřejností. A teď eh, je nastal prostor pro populistické eh, hlasy, právě protože nebylo poskytnuto dostatečné vysvětlení. Thank you, President. Thank you, Commissioner. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Zaznělo zde už mnohé, ale budu, budu proto stručná, ale mám dvě konkrétní otázky. První, slyšeli jsme toho hodně od občanů a e, také e, podniky, kteří říkají, akta bude tak výborné řešení problému, kterým čelíme. Nemůže e, se stát, že akta se stane jakýmsi vánočním stromečkem, že teda se bude snažit jedním kamenem Uh, are you nebo zabít hodně much jednou eh, eh, ranou. Eh, je faktem, že akta může být skvělým řešením pro některé naše obavy, jako například padělané léky. Ale druhá otázka je, zda je možné, že pod názvem dohody proti padělatelství se piráctví ještě více rozmůže a jak vidíte, nebo v čem čem vidíte rizika eh, partnerství mezi eh, soukromým a veřejným sektorem, to znamená zasahování do soukromí evropských občanů. Eh, jaké záruky můžeme dát poskytovatelům internetu, že nebudou tlačení do činností, které v podstatě přísluší státu, protože věříme v rozdělení moci, tak aby se do rukou soukromých subjektů nedostala moc, která která přísluší eh, někomu zcela jinému. Eh, děkuji. Eh, další řečník z EPP, prosím rovněž o stručnost. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kann mich eigentlich den Mnohokrát děkuji. Já se můžu připojit k mnoha otevřeným otázkám, které tady byly již vyjádřeny kolegy. Já se domnívám, že až do posledního, do poslední tečky to musí být vysvětleno z hlediska rozhodování ohledně vynálezu a ovšem zároveň víme, že tady je spousta teorií ohledně komplotů, které jsou v běhu. Nicméně je tady silná, finančně silná lobby, eh, která eh, stála, nebo aspoň existuje taková domněnka, že stála za vypracováním tohoto textu. Velice často se uvádí, a někteří kolegové to již řekli, Například, že tady máme jednu právničku, která byla velice zainteresována z hlediska eh, hudebních eh, autorských práv. To jsou tedy otázky, které by měly být eh, zodpovězeny. Komise by měla využít této příležitosti a odpovědět na to, zda tady jsou určité síly, které mají silný vliv. A druhý bod, který by mě velice zajímal z hlediska akta, což tady ještě nezaznělo, to je ehm, zeměpisné označení původu. To je oblast, která mě zajímá. Také bych chtěla vědět, jestli tato zeměpisná označení spadají do tohoto textu, zda tady bude dohled a zda se to bude vzájemně započítávat. Final speakers, all of them. Děkuji a závěrem mají slovo koordinátoři. Prvním je Helmut Scholz, GUE. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Budu pokračovat v Němčině. Já si myslím, že kdo vidí vítr, tak sklidí bouř, kdo zasází, zasadí tedy vítr, sklízí bouř. A já myslím, že jsme již o tom hovořili také ve Štrasburku, takže se nemůžeme divit té účasti veřejnosti. Já si myslím, že je to dobré. Já si myslím, že to je ten nezbytný politický styl. Pokud chceme mít porozumění ze strany eh, jednotlivých občanů, to je první bod. A pak bod dvě. To je bod, kterým se zaměstnávám zvláště z hlediska piráctví ohledně produktů. Vlastně eh, ty země, kterých se to týká, ty jsou mimo, ty jsou vyjmuty. Jde to zcela mimo v rámci celého textu akta. A například brazilský ministr zahraničí věcí eh, v říjnu 2010 prohlásil, že akta může mít eh, dopad na práva eh, a vztah mezi držiteli práv a uživateli chráněných služeb a zboží. Je nebo Čína, které také ze své strany prohlásili, že co se týče nařízení, Eh, nebo regulace v souvislosti s tímto textem, takže to berou pouze na vědomí a to jsou zrovna státy, kterým se vytýká piráctví ohledně produktů a také i ve vnitrozemském právu by měly být vyzývány k tomu, aby dodržovali pravidla, která jsou zakotvena v mezinárodních dohodách. Proto i toto by mělo dorazit eh, k obyvatelům těchto zemí. Včera, když jsme hovořili o systému světového obchodu v rámci se zprávou Pascala Lamy, tak bylo jednoznačně řečeno, ano, globalizace vytváří zcela jiné předpoklady a také nezbytnosti spolupracovat. A proto si myslím, že ten přístup akta není správný. My bychom měli promyslet stávající struktury, měli bychom předložit oprávněné požadavky, to znamená boj proti padělání, proti piráctví. Na to bychom se měli zaměřit. A když hovoříme o to, jak, jaká je tady souvislost anebo kompatibilita s TRIPS, tak jednak občanskoprávní požadavky. Tady jsou rozdíly z hlediska článku 8, pak 9, 2, 11, 12 tady je odlišný výklad toho, co říká akta a co říká TRIPS. To jsou jenom některé příklady. Nemám čas, abych to ještě rozvedl, ale myslím si také, že eh, pak tady máme také ochranu osobních dat ze strany veřejného ochránce pro ochranu osobních eh, dat. A víte, že mm, tady je to jaksi respektováno více z hlediska těch eh, velkých hudebních nakladatelství než z hlediska zájmu jednotlivců. I tady potřebujeme společné iniciativy z hlediska moderního rozvoje autorských práv. Jsme v 21. století. Fry sharing, to znamená vlastně volný přístup k internetu, tomu to musíme, musí odpovídat a není možné, aby bylo něco přikazováno ze zhora dolů a aby se to zapexovalo na stávající situaci. Co se týče dohody akta, tyto aspekty by tam měly být začleněny. Já jsem zvědavý, jak dopadne odpolední workshop, kde se snad dovíme nové věci. Martin Kazak. Děkuji, Martin Kazak, eh, liberálové. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, já jsem rád, že konečně máme příležitost vést eh, takovou eh, věcnou debatu o dohodě akta. Samozřejmě tato debata je poněkud spožděná. Eh, většina států, zejména ty, které se už svým podpisem zavázaly k aktě v Tokiu, proběhla. Souhlasím eh, s panem Zalevským, že ve většině těchto zemí panuje politický konsenzus, hovořím o své zemi, Bulharsku, Polsku. Je tam tedy politický konsenzus a Vzali jsme v potaz určité obavy ohledně e, té dohody. Také jsme zaznamenali protesty e, na straně občanské společnosti, která e, přinutila některé vlády vzdát se svých eh, původních záměrů podepsat dohodu. Já se domnívám, že hlavní problém této dohody je eh, absence rovnováhy mezi eh, legitimními cíly chránit držitele autorských práv a na straně druhé, mm, a co je ještě důležitější, práva sdílení, na sdílení informací, svobodu slova. a dochází pak k porušení toho druhého práva. A když toto právo je mezinárodní dohodou ohroženo, pak by tento parlament měl být nesmírně obezřetný. této dohodě se vyskytují velmi těžkopádné věty a konstrukce a když se tam vyskytne eh, formulace něco by se mohlo stát, anebo něco se pravděpodobně může stát a když se to navíc ještě různým způsobem vykládá, když pak existují eh, země nebo subjekty, které jsou ochotny uplatňovat respekt, represivní opatření, pak je nutno pochopit občany, že se obávají, protože netuší, jak bude ten text vykládán a jak bude prováděn orgány státu, zejména když jde o eh, nevládní organizace, například poskytovatele internetu, tak je to pro ně určitý zdroj obav a starostí. Takže reakce eh, ze strany Evropské komise doputovala příliš pozdě ta debata už proběhla. Já se domnívám, že náš výbor a eh, Evropský parlament obecně bude mít příležitost nejenom dnes, ale i eh, v nadcházejících debatách eh, si ještě jednou vyslechnout argumentaci Evropské komise a možná, že ty obavy a starosti budou rozptýleny. Samozřejmě musíme vzít na zřetel i skutečnost, že Evropský soudní dvůr vydá eh, své rozhodnutí, na základě nějž eh, pak budeme moci vypracovat konečné eh, stanovisko. Ale především a nejdůležitější jsou práva občanů. Děkuji a nyní má slovo Bernd Lange, SND. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já mám dvě zásadně důležité otázky, které jaksi mě zajímají. Ta jedna je taková, že eh, kdyby podle článku 620 jste se zaměřil pouze na padělané produkty, tak by tam nebyl žádný problém. A hned bych to potvrdil. Ale stejná pravidla se budou týkat digitální oblasti. A to je moje první otázka. Je to možné? Nebo nebylo by vhodné, abychom obecně tady vytvořili nové formy zajištění legálnosti v této oblasti? Protože tady eh, je propojení mezi providery a konečními uživateli a toto propojení tam není dostatečně pokryto. Například kopírování, stahování. Eh, například v Německu se musí platit daň u kopírek ve prospěch eh, autorů takže je tady oddělení eh, těch majitelů práv a konečných uživatelů. Já si myslím, že mm, bylo by dobré promyslet autorská práva z hlediska fungování internetu. Je tedy zásadní otázka, zda je adekvátní ten starý systém použít na novou technologii. My si myslíme, že bychom měli promyslet novou formu práv eh, v internetu. Měli bychom o tom diskutovat. A druhá zásadní otázka, kterou chci položit. Teď se objevuje spousta návrhů, vysvětlují se různé, nebo je tady snaha vysvětlit různé eh, detaily, eh, které pracují s různými nespecifickými právními pojmy. Vyplatí se vůbec tato námaha? když to porovnáme s, do, s přidanou hodnotou této diskuze. Samozřejmě je tady několik zemí, a to bylo již řečeno, kteří jsou vlastně tou hlavní příčinou těchto problémů a ty nejsou do toho zapojeni. Není to v konečném efektu jakýsi politický projev, který ukazuje, jedni jsou dobří, druzí jsou zlí. A v konečném efektu je to skutečně užitečné pro globální vývoj? To jsou dvě otázky, které mě velmi zaměstnávají. Daniel Kaspar. Děkuji, Daniel Kaspary. EPP. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, herzlichen Dank an... Vážený pane předsedo, děkuji Davisovi Martinovi. Děkuji za to, co tady vyjádřil a jsem přesvědčen, že bychom měli ty příští týdny využít k tomu, abychom přeskoumali akta. Jsou tady reálné reálné obavy, také to souvisí s pracovními místy. Tam musíme něco udělat. Pak se musíme podívat na to, že ty hlavní producentské země tam nejsou. A co se týče klimatických eh, změn, tam ty největší znečišťovatelé tam také nejsou, ty nespolupracují, Američané a další. A přesto v tomto trendu pokračujeme, protože víme, že bychom tento problém měli vyřešit. Takže měli bychom promyslet eh, tento argument. A teď svoboda na internetu. Tady je důležité, co říkal pan Buzetil. Pro nás EPP je stále jasnější v posledních letech, měsících a také v současném přeskumu, že tady by jakési omezení mělo existovat. A do toho by spadala akta. Ovšem měli bychom udělat eh, patřičný přeskum. Pak tady mám další obavy, zvláště 1. března 2012. Víte, že existují nová pravidla, která se budou aplikovat na Google. Víte, že někteří občané v soukromých podnicích mají větší důvěru v tyto podniky než občané v komisi a ve veřejné instituce. Podívejme se na to, co dělal Google v minulosti a v současnosti. V současnosti mm, jsou to aktivity, které Eh, vzbuzují opravdu pochybnosti, oni špionují, snaží se nějakým způsobem sledovat eh, zaměstnance. To samozřejmě pro některé to může být žádoucí, ale já bych řekl, že je to mnohem nebezpečnější než eh, smlouva nebo dohoda akta, která musí být seriózně přeskoumána. Karl Schlüter tady hovořil o e, dalších aspektech. Tady napříč frakcí jsme říkali přesně, co nechceme být v akta. A požadovali jsme, aby tyto aspekty byly vyjmuty. A mnohé z toho bylo již projednáno. Dřívější verze obsahovaly právě věci, které jsme nechtěli mít a to v podstatě vedlo k tomu, že se tady objevovaly různé výklady. V každém případě tady bychom se měli vyhnout dobrodružství. Komise by toto měla ujasnit, tak aby se do oběhu nedostávaly dřívější verze, které by potom vedly ke klamavým výkladům. A pak je tady jedna věc, která mi velmi eh, leží na srdci. Jistě, máme tady určitý problém s transparentností z hlediska Lizabonské smlouvy. Po jejím eh, vstupu eh, v platnost roku 2010 naše frakce kritizovala nedostatek eh, transparentnosti. Ale od té doby se mnohé stalo. Měli jsme mnoho plenárních diskuzí, zasedání, Eh, informovali jsme také o neveřejných jednáních a tento postup byl ukončen. Pak hm, Karel Arif se stal zpravodajem a teprve poté vlastně eh, koordinátor musel vzdát svoji funkci, protože je kampaň ve Francii ohledně eh, prezidentu. A popravdě řečeno, ten harmonogram, který nám je teď přičítán jako EPP, je takový, že eh, se tvrdí, že chceme toto urychlit a chceme reagovat na veřejnost, ale my tady nemáme nějaký specifický harmonogram V podstatě tři nebo čtyři měsíce máme, nebo jsme měli zpravodaje z Kader Arif a vlastně ani jednou tedy na zasedání INTA se o tom nehovořilo, takže EPP tlačilo na to, aby se konečně stalo to, co má již spoždění několika měsíců, to znamená, abychom měli veřejnou debatu ohledně tohoto tématu, takže to je určitá legenda, která tady byla šířena a myslím si, že je to velmi nepoctivé a podkopává to důvěru eh, nás všech. Bylo by dobré, kdybychom se k tomuto tématu ještě jednou vrátili. Děkuji. Než předám slovo panu komisaři a pak Davidu Martinovi, aby eh, učinili závěr z diskuze, tak do záznamu dovolte mi, abych také řekl něco ke svému stanovisku. Za prvé, výzkum založený na vědomostech, ekonomika založená na inovacích potřebuje velkou ochranu e, a dodržování práv duševního vlastnictví. Sdílím názor na to, že toto je nejdůležitější surovina e, pro zvýšení evropské konkurenceschopnosti. Za druhé, e, mezinárodní spolupráce je posílený způsob, jak eh, dosáhnout eh, ochrany práv eh, duševního vlastnictví. Za třetí, toto EPR to je v základní právo a je to také zakotveno v chartě. Jsou tady práva spisovatelů, inovátorů, badatelů a ta musí být ochráněna. Piráctví a padělání to nejsou, to nepředstavuje svobodu nebo právo. E, za čtvrté, nevidím tady vůbec žádný rozdíl v tom, e, že e, se otevře nějaký obchod v Bruselu, který bude prodávat pirátské výrobky, hudbu, knihy nebo padělané jiné výrobky, nebo jestli se otevře takovýto obchod na internetu. To je stejná věc. A měli bychom k tomu přistupovat stejně. A konečně podle mého názoru by správná interpretace dohody akta neměla mít eh, eh, dopad, neměla by omezit ochranu eh, práv jednotlivců. A teď předávám slovo panu komisaři Deguchtovi, který asi odpoví na mnoho otázek. Nemáme na to ale mnoho času, takže teď omezím i váš čas a pak předám ještě slovo. Tak naopak? Tak nejprve David Martin pak eh, komisař, já vlastně nemám v úmyslu se vracet eh, k samotné věci, ale chtěl bych dát čas panu komisaři. Chtěl jsem jenom vyjasnit jednu věc eh, a požádat o schválení komise pro mou strategii. Co se týče načasování celé diskuze, a Kadir Arif o tom mluvil, ale bych byl férový ke kolegovi, my jsme vlastně formálně začali před pár týdny, to je poprvé, kdy formálně hovoříme o akta, poprvé máme příležitost o tomto diskutovat. A co se týče rozhodnutí, eh, které bych chtěl slyšet z komise. Chtěl bych, aby komise to eh, schválila časový plán. Doufám, že nebudou žádné námitky ke strategii. Chci, aby schválila eh, návrh usnesení, pak půjde to k soudu, potom sem a pak na plenární zasedání a mm, také mezi zpráva by měla být schválena. To je to, o čem jsem mluvil předtím a pak začnu na této základně pracovat. Děkuji, Davide. Pane komisaři. Thank you, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Zaznamenal jsem celou řadu otázek. Ostatně debata bude pokračovat dnes odpoledne, takže budu stručný, ale několik minut mi to zabere. Za prvé k e, důvěrnosti anebo údajnému utajení, které Eh, jak si eh, zastěňuje ta jednání. Já jsem se stal eh, komisařem obchodu začátkem února 2010 a Okamžitě jsem požádal negociační partnery, aby zveřejnili své návrhy. Nebylo to snadné, protože to se obvykle neděje v rámci mezinárodních jednání. Eh, mezinárodní jednání právem či neprávem neprobíhají na veřejnosti. Nicméně přesvědčili jsme eh, eh, naše partnery ve vyjednávání, aby zveřejnili návrhy, to se stalo v Dubnu a poté se tak dělo po každém kole vyjednávání. Za druhé, Evropskému parlamentu jsme e, zaslali e, nesčetné dokumenty, všechny poziční dokumenty, které jsme e, sepsali. Okamžitě jsme je zasílali Evropskému parlamentu. Dovedu si představit, že je ne každý pročítal, protože nejsou to tuny, ale kilogramy papíru, které byste byli museli strávit a to není vždy velmi romantická literatura. Za třetí, je pravdou, že evropské Evropský parlament by formálně za to měl být osloven pouze před několika týdny, protože formálně vás můžeme oslovit až po vyjádření právní služby a po eh, překladech. Eh, ale nic vám nezakazuje diskutovat o tom eh, dříve. Nic. Možná pouze kampaň v rámci francouzských prezidentských voleb, ale to už není moje odpovědnost. Buďme fair v tomto ohledu. Důvod, eh, proč jsem požádal, aby ty návrhy byly zveřejněny, je, spočívá v tom, že nepovažuji aktu za normální v uvozovkách obchodní dohodu. Technicky vzato to je obchodní dohoda, pojednává o obchodu, ale je jasné, že eh, má mnohem více co dočinění se základními právy eh, a svobodami než jiné dohody například než eh, kvóty banánu. To je něco zcela jiného. A proto jsem eh, žádal o větší otevřenost v průběhu jednání. Za druhé, je pravdou, že tam je mnoho eh, formulací obecného rázu, například komerční rozsah. Ale když se na to podíváte podrobněji a pozorněji, tak jak to i zpravodaj uvedl, tak je tam celá řada mm, právnické terminologie, e, která se nachází i v evropském právu, protože ta koncepce mm, obchodního nebo komerčního rozsahu, to znamená definice je, že e, to má obchodní i neobchodní e, výhodu, to byla, bylo poprvé použito v umluvě ILO z roku 92, pak to bylo rekodifikováno v roce 96. Obdobná formulace byla použita eh, ve směrnici o občanském řízení, eh, dále pak v dohodě TRIPS a či konkrétně článek 61. Tam se právě členské státy by měly zajistit trestně právní stíhání a sankcí v případě e, e, z úmyslného padělatelství a tak dále. E, v aktě se eh, o těchto věcech, teda trestně právních a sankcích, nevyjednávala komise, ale jednotlivé členské státy. To znamená, nyní komentujete to, co vy tam jste eh, projednávali a dojednali. Členské státy, které eh, vyjednávali o trestně právní kapitole, řekli, že definují komerční obsah podle evropské definice nebo, evropský, nebo rozsah. To je v jednom článku akty. E, ta e, koncepce byla tedy vyvinuta e, právními službami a vyjímá se z toho činnost, která proběhla takzvaně v dobré vůli. Když se teda podíváte na tu dohodu, tak je tam celá řada výrazů, které jsou vysvětleny v úvodu. Ale toto je termín, který je také jasně definován v evropském právu, myslím to komerční, komerční rozsah. Takže to je nepochopení akty. Akta je o provádění, nikoli o e, věcném evropském právu. Ale je-li, vyskytneli se problém, tak e, to samozřejmě spadá do evropského práva a vy, parlament, to můžete e, měnit a komise musí předkládat návrhu, návrhy. A nic se nemůže měnit bez vašeho souhlasu v rámci práva. E, to znamená, je-li to e, součást e, postupu spolurozhodování, je to ve vašich rukou. Vy můžete říci, nemůžeme to pustit do světa, protože tam něco není v pořádku. Ale vy to nemůžete říkat Evropské komisi, myslím. Vy máte veto, nemůžete vypustit nic bez souhlasu. Je to vaše odpovědnost ehm, zajistit tu právní správnost. Takže uveďme eh, ty eh, odpovědnosti eh, na pravou míru. Pokud jde o generika léčiva, tady jsou dva různé problémy. Na jedné straně dohoda akta na straně druhé mm, běží diskuse o bilaterálních obchodních dohodách a panuje určité zmatení v obou případech. V minulosti byly výhrady ostatně ze strany členských států nikoli komise, protože oni zabavovali generika například v Nizozemsku a jednou také ve Francii. Došlo k zabavení generik. To se již nemůže stát, protože komise změnila instrukce ve vztahu k celním kontrolám, takže už eh, víc nemohou probíhat kontroly ve vztahu k patentovým právům, to je vyčleněno. Něco jiného jsou padělané eh, výrobky a musíte si uvědomit, prostě dostávám stovky e-mailů týkajících se léčiv, ale přesně to, co již eh, nebudeme kontrolovat, respektive kdybychom nekontrolovali už generika, tak to způsobí eh, mnoho škod eh, ve třetím světě. Velmi mnoho eh, léku je paděláno, více než jedna třetina a je tam uvedeno, že je to dobrý lék pro například léčení AIDS a přitom je to placebo. A v důsledku, argumentuje se, že v důsledku um, těchto padělaných eh, léčiv mnoho eh, lidí přišlo o život například ve třetím eh, světě, protože mají zcela opačný účinek. Takže proč nemůžeme my a také členské státy upustit od kontrol Eh, proč bychom měli upustit od kontrol eh, léčiv, eh, které přicházejí do našich přístavů a podobně. Dále, co bude vlastně Evropský soudní dvůr kontrolovat? Čím se bude zabývat? To je jeho věc. My jim můžeme uh, vznést otázky, oni na ně můžou odpovědět. Ostatně, pane Žado, my jsme přijali rozhodnutí obrátit se na Evropský soudní dvůr a to není krok v rámci jednání, to je už krok nebo zásah do provádění dohody za prvé a za druhé. Předseda vašeho výboru o tom věděl a zpravodaj taktéž. Já jsem eh, výslovně telefonoval Davidovi a řekl jsem mu, myslím, že bychom se měli obrátit na Evropský soudní dvůr, ale eh, když to musím co by komisař udělat, tak se musím obrátit na kolegium komisařů. Nemůžu o tom rozhodovat eh, sám a tak jsem učinila, tak se to stalo veřejnou věcí, co by rozhodnutí kolegia komisařů chybělo vám něco, že jste o tom nevěděli dříve? Vy jste také ostatně měli možnost obrátit se na Evropský soudní dvůr. Evropský soudní dvůr podle práva může být osloven parlamentem, komisí, radou anebo jakýmkoliv členským státem. Každý se může obrátit na soud, takže vůbec nechápu, co bychom byli měli udělat špatně. Já se domní... Takže co asi udělá soud? Jde tady o dohodu a také e, chartu e, lidských základních svobod. V minulosti eh, soud eh, prověřil, zdali sekundární, sekundární legislativa je v souladu s chartou základních práv a eh, svobod, tak to bylo i v případě Saban Ledlock. K tomu se ještě vrátím takže budou skutečně zkoumat podrobně, jaké dopady by to mohlo mít i na sekundární právo. Já se domnívám, že Evropský soudní dvůr předloží velmi věcné stanovisko. Neřeknou pouze ano, myslíme si, že to je v souladu nebo není v souladu. Pročítejte si rozhodnutí Evropského soudního dvoru. Sotva jsem viděl eh, eh, stanovisko kratší než 25 stran. A tak tomu bude asi i nyní a určitě eh, to objasní i eh, vztah mezi jednotlivými základními právy, které jsou zde ve hře. To znamená svoboda slova, přístup k informacím a také tady jde o eh, právo na majetek, protože duševní vlastnictví je také mění majetek. Takže určitě ten soud hm, pojedná rovnováhu všech těchto práv a i nehledě na dohodu akta je to velmi důležité, nebo jejich rozsudek bude velmi důležitý pro naše další e, aktivity. Ještě další argument tady e, zazněl, že nediskutujeme se správnými partnery e, nejsou ti, kteří padělají, to ne, ale jsou to ti, kteří by měli zastavit piráctví a padělatelství. Za druhé, jsme ochotní o tom diskutovat také s eh, zmáhajícími si nebo novými ekonomikami, a, ale oni nechtějí, protože ti, kteří eh, eh, mají zájem o ochranu duševního vlastnictví, jsou ty zralé ekonomiky, nikoli ty druhé. Ti chtějí toto duševní právo nebo tato duševní práva zužitkovat a to bezplatně. To jsme již e, zaznamenali v minulosti. Je to velmi e, tradiční průmyslová strategie. Takže vlastně nemáme protějšek v těch eh, nových ekonomikách, ale můžeme zastavit padělatelství na našich hranicích. Eh, ano, můžeme počítat s tím, že když eh, z této fáze rozvoje vstoupí do fáze zralé ekonomiky, tak také přijmou tyto právní úpravy. Dále pak věcné eh, právo nebo hmotné právo. O tom ehm, pohovořím také odpoledne. Je možné, že hmotné právo potřebuje určitou aktualizaci, to nevylučují. Ostatně komise chce něco v tomto ohledu předložit. Máme směrnici o provádění eh, eh, práv ochrany duševního vlastnictví, máme směrnici o elektronickém obchodování, ta už má za sebou um, dekádu, takže snad už je na čase ji aktualizovat. Ale co by parlament, byste se také měli tázat sami sebe, jestli je nebo není problém v národních právních eh, eh, řádech eh, v tomto ohledu, protože ve všech e-mailech, které dostávám, jsem kritizován Eh, ale my eh, v této věci vlastně nemáme eh, žádnou příslušnost. Příslušnost spadá do členských, do rukou členských stát. Je to v souladu s chartou základních svobod. Členské státy provádějí směrnice. Takže vy s tím můžete něco udělat. Eh, tam jsou ty hlavní problémy. V dohodě akta se výslovně praví, že nemůžete mít eh, takzvaný tree strike. Takže snad bychom se měli podívat i na to. A nyní ještě poslední poznámka. Poslední poznámka, pane předsedo, protože musím také respektovat čas, který mám k dispozici. Přichází to příliš pozdě. Vy říkáte, podívejte se, je tady smlouva, nejprve jsme neměli eh, prosit podívat na naše hmotné právo a pak se k tomu vrátit. Zvláště v některých členských státech toto je velmi zvláštní eh, poznámka, protože eh, v okamžiku, kdy byla smlouva hotová a měla být zvážena radou, rada to zvážila, jednomyslně se na tom dohodli, ale nejenom rada, jako Evropská instituce, tak i členské státy musí jednomyslně toto provést, protože to je to, čemu se říká smíšená dohoda. Musí to být ratifikováno Evropským parlamentem, ale také národními parlamenty, jednotlivé kontrolezní kapitoly. Takže jsme se jednomyslně dohodli a najednou eh, se tady znovu začne o tom přemýšlet. Znamená to, že si neodvedli dobře svou práci, nebo znamená to snad, že se teď probudili a eh, teď je tady celý ten neklid a podobně. To ale není vážná, vážný způsob, jak pracovat. Že bychom měli znovu začít pracovat, možná ano, ale myslím si, že spíše členské státy by měly znovu začít se svou prací. Thank you very much. Děkuji. Tak mm, Děkuji vám za eh, prezentaci. Teď budeme mít eh, ještě další příležitost eh, k diskuzi o této věci dnes a sice u příležitosti workshopu s jinými aktéry. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste se dnes eh, a včera dostavil. A teď se musíme rozhodnout, eh, co uděláme s dalšími body, které bychom měli přenechat na další zasedání. Podle podle mě bychom měli eh, prioritně eh, vzít 22, 21, 24. Nejsou námitky, takže 22. Robert Sturdy je zpravodajem. It's a repeal of a to je návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se zrušuje nařízení o zprávě určitých omezení dovozu některých výroborů, výrobků z oceli z Ruské federace. Martine. Eh, předsedo, znamená to, že ty ostatní budou, eh, body budou odloženy na příští zasedání 25. a 26. teda 25. bod a 26. budou odloženy? Ale budeme mít eh, čas. Eh, uvidíme, které budeme moci uzavřít a ty zbylé ty eh, dáme na program příštího zasedání. Bod 22. Robert Sturdy už není přítomen ale eh, sdělil mi, že David Campbell ho může nahradit, takže dávám slovo Davidu Campbellovi. Máte slovo. Thank you, miss. Thank you. Eh, děkuji, pane předsedo. Prosím o vaši pozornost. Mohli byste věnovat pozornost zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Ano, Robert Stedy mě požádal, abych um, ho nenahradil, dal mi své poznámky, tak jenom takovou krátkou zprávu k této záležitosti. Jak jsem pochopil, tak dohoda, která byla uh, platná v roce 2007, byla to dohoda z roku 2007 o obchodu a některých um, uh, ocelových výrobcích, eh, ta eh, měla být eh, znovu odvolána. Bylo to výsledkem vyjednávání Ruska s VTO a o to tady jde co je zásadní pro Roberta Sturdyho. On je přesvědčen o tom, že VTO je nejlepším eh, ručitelem eh, pravidel o celého toho systému obchodního a on eh, hovořil s panem Lamy, mluvil o monitorování členství Ruska ve VTO co se týče pravidel, která musí být dodržena. On říká, že e, jsou byli vyrádřeny určité obavy, že Rusko nebude dodržovat pravidla a navrhuje tady e, pan Lamy, panu Lamimu, aby e, byla předkládána roční zpráva Evropskému parlamentu o tom, jestli Rusko dodržuje pravidla nebo pan Lamy na toto nereagoval, nevyjádřil se. Ale Robert Sturdy a jeho stanovisko tedy vypadá tak, že tady máme čtyřleté období, jako v případě eh, Číny, a řekl, že čtyřleté období je příliš dlouhé pro Rusko a vynakládá tlak na to, aby byla předkládána roční zpráva k této věci. Myslím si, že to ehm, pokrývá základní, zásadní body tohoto tématu, pane předsedo. Thank you. Děkuji. Návrh zprávy máte ve svých složkách. A předávám slovo stínovým zpravodajům ehm, z EPP. No. Ne? Hmm, někdo další žádá o slovo? Silvana Kochmerin. OK. Would you like me to start? Yes, Or... Silvana okay. Kochmerin yeah, from the ALDE group. Okay, thank, thank you very much. Uh... Děkuji vám. A děkuji, pane Kambele, že tady zastupujete kolegu. Já souhlasím s návrhem textu jako takovým. Je to víceméně formální žádost, eh, kterou musíme splnit, ale mám tady ještě určité pochybnosti k vysvětlení nebo důvodové zprávě. Ráda slyším, že pan Sturdy žádá eh, po VTO výroční zprávu a to bychom eh, tam měli eh, doplnit do důvodové zprávy. A nejenom to bychom chtěli mít, ale chtěli bychom mít také důkladné hodnocení dopadu ze strany komise, teda co to vlastně bude znamenat pro evropský ocelářský průmysl, to znamená mm, zastavení kvot, to je dobrá věc samozřejmě, liberální liberalizace obchodu, ale měli bychom vědět, o čem hovoříme. Měli bychom mít tady hodnocení dopadu na evropský, e, evropskou výrobu oceli. A také otázka by měla být vznesena, zdali potřebujeme nějakou přechodnou lhůtu anebo nějaké specifické ochranné e, doložky, jak e, máme v jiných dohodách. Vím, že komise tady předložila určité op odhady, zejména o tom, jak bude eh, ze zrušení eh, kvot profitovat evropský průmysl, ale jak k tomu eh, komise dospěla, je pro mě nejasné. Takže bych chtěla vidět podrobné hodnocení dopadu a to bychom, myslím, měli také zahrnout do důvodové zprávy a takto to předložit komisi. Děkuji. Děkuji. Čaškutaš. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Uh, jako stínový zpravodaj věřím, uh, že můžeme schválit tuto zprávu. Je zjevné, že jakmile se Ruská federace uh, stala členem VTO, je toto nařízení zbytečné. Um, zachovat jej by bylo porušení pravidel VTO Domnívám se a přeji si, aby eh, VTO nadále zůstala nejlepším garantem eh, dodržování pravidel multilaterálního obchodu, navzdory hm, tomu, že je zapotřebí ještě přijmout na úrovni VTO určité reformy. Děkuji. Děkuji. Ještě hm, drobná korekce. Stínový zpravodaj z EPP je Pavel Zalevský a má slovo. Funguje dobře. Je velmi eh, dobré, eh, že Rusko konečně vstupuje do VTO. Nicméně v tomto materiálu musíme zdůraznit, že máme co dočinění s obrovským eh, ruským přebytkem oceli, více než 40 milionů tun a to bude mít silný dopad na Evropu ze dne na den bez eh, přechodného období anebo ochranné doložky pro evropský průmysl. A proto podle našeho názoru je důležité velmi bedlivě sledovat eh, vývoj ehm, ruských kvot, respektive jejich naplňování a ještě důležitě důležitější je, aby Evropská unie eh, vyjednala eliminaci ehm, stávajících nebo přetrvávajících před překážek a ehm, zkreslování ehm, eh, ruského trhu, pokud jde o přístup na tamní trh. A také je nutno provést analýzu energetického sektoru a vůbec eh, těžkého sektoru a e, režimu v této oblasti. Keith Taylor, Greens. Děkuji, zelení. Děkuji, pane předsedo. My e, uznáváme, že je zde povinnost zrušit kvóty pro dovoz oceli a aplikovat nařízení. Ale jedna důležitá věc, kterou bychom chtěli zdůraznit mezi producenty oceli, a Rusko je již nyní největším zdrojem dovozu ocelí do EU. Takže mezi producenty oceli eh, v celosvětovém měřítku je ruský eh, průmysl asi ten nejvíce znečišťující, pokud jde o emise CO2. A pokud je o kvóty, tak eh, ta výroba ruská může ještě narůst a my máme určité starosti že se dostaneme do situace, kdy obchodní, eh, obchodní politika EU se dostane do střetu s eh, politikou ochrany životního prostředí Evropské unie. A to by mělo být někde řešeno, ne v tomto nařízení rady, tak snad v rámci nově vyjednaného partnerství a kooperace, to znamená nově dojednané dohody o partnerství a spolupráci. A chci zajistit, aby se tak stalo. Děkuji. Ty. Děkuji. Mission. It will be... yeah. Who will speak on behalf of the commission? Je někdo za komisi, prosím do záznamu. Mohl byste se představit, prosím? Yes, thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Petro Sumelis, jsem z DG Trade. Děkuji různým řečníkům za eh, příspěvky. Jak všichni viděli, tak eh, odvolání těchto kvót eh, eh, se vztahuje k některým eh, ocel, dovozům ocelových výrobků z Ruska. To je logickým důsledkem možného ruského vstupu do VTO. Toto, toto odvolání bude mít platnost v okamžiku, kdy Rusko vstoupí do VTO, což očekáváme, že bude v létě. Takže do té doby kvóty budou i nadále aplikovány budou pokryty mm, v rámci tohoto nařízení. A tato otázka odvolání kvót by měla být posouzena mm, v, mm, proti širším e, e, výhodám vstupu Ruska do VTO. To se týká i ocelářského sektoru. A jak víte, tak tady bude řada velké snížení různých cel na určité produkty a pak tady někteří řečníci o tom mluvili, některé suroviny, tady bude snížení celních cel, které Rusko eh, eh, žádá, tady jde o dovoz některých eh, ocelových výrobků, anebo obecně tady bude regulační mechanismus, to jsou pravidla, která se vztahují na VTO, takže musíme toto všechno, toto odvolání kvót posoudit v širším kontextu. A teď jsme slyšeli poznámky řečníků o tom, jestli toto odvolání povede k navýšení eh, dovozů eh, do EU. Už jsme mm, provedli posouzení, eh, to jsme udělali spolu s výborem INTA před několika měsíci a pokračujeme i nadále Chceme dále sledovat situaci a Toto, toto monitorování bude probíhat mm, dvěma způsoby. Jednak chceme aktivovat eh, skupinu pro mm, oblast ocelových výrobků, to jsou ruské úřady spolu se zástupci komise a také zástupci průmyslu, eh, takže první, budeme mít první, eh, skupin, eh, první setkání této skupiny za pár měsíců, tak abychom mohli mm, eh, intenzivně sledovat celou situaci. A pak schromažďujeme statistické údaje a toto, tento sběr dat bude i nadále pokračovat, abychom mohli situaci sledovat. A, co nám statistiky dosud ukázaly? To, co ukázali už minulý rok a co i nadále budou ukazovat v tomto roce je skutečnost, že Rusko nevyužívá plně kvót, které eh, má a které jsou výsledkem bilaterální dohody. Jenom abych eh, vám ukázal eh, v roce, vývoj v roce 2010. Rusko využívalo 61 celkových kvót mm, na ocelové výrobky a je pravda, že tady jsou určité výrobky, pro které to využití je vyšší a neplatí to pro jiné výrobky. Mm, tam využití u některých dosáhlo 93% a v roce 2011 jsme viděli, to bylo 55% celkového využití a 77% využití mm, v některých citlivých mm, kategoriích mm, e, výrobků, takže to neznamená, že tu není riziko navýšení e, dovoz v okamžiku, kdy ty kvóty budou e, odvolány, ale zatím nic eh, v tomto směru, eh, nic to nenaznačuje. A dále otázka eh, toho, jestli Rusko bude dodržovat závazky uložené VTO. Pane předsedo, já bych tady rád poukázal na zprávu, kterou komise předložila. Je mm, eh, to, jsou to, je eh, to zpráva o obchodním vývoji na roce 2012. Bylo to posláno eh, Evropskému parlamentu a tam je také začleněna kapitola o tom, jak bude vypadat proces přistupování Ruska k VTO. Jde o bariéry při přístupu k trhu, všechno to, co jsme v Rusku viděli a to naznačuje, že i nadále budeme velmi úzce sledovat tyto závazky, které které na sebe Rusko vzalo a um, i eh, v této zprávě o obchodních bariérách se tomu budeme věnovat, eh, to, co bude předloženo radě. Děkuji. Děkuji, David Campbell. Máte poznámku? Děkuji, pane předsedo, a děkuji za všechny připomínky, které zde zazněly. Děkuji panu eh, Kotasovi za za eh, tu poznámku o eh, soudním dvoru. Určitě o tom proběhne debata na plenárním zasedání, která se bude věnovat řadě těchto pochybností, ale já se domnívám, že my nemůžeme měnit důvodovou zprávu jako takové, abych, takovou, abychom tam eh, zanesli ty body, které kolegyně mm, navrhla, ale vezmeme to v potaz jiným způsobem. Určitě to eh, nebudeme přehlížet. Děkuji. Takže další krok v postupu předkládání pozměňovacích návrhů. Uzávěrka je zítra v 18 hodin. Nezapomeňte na to, proto bylo tak důležité, abychom to projednali dnes. A nyní bod 21, což je také eh, důležité, protože jde o pozměvací návrhy k takzvanému eh, nařízení Omnibus 2. Eh, jde vlastně o sladění eh, legislativního aky Evropské unie s postupem um, po Lisabonském, uh, Lisabonské smlouvě a o legislativě o prováděcích Eh, aktech. Eh, takže souhrný akt o obchodu jedna. Máme zde řadu pozněvacích návrhů. Eh, není jich až za stolik. Vezmeme-li v potaz rozsah tohoto nařízení. Zodpovědným je Jörg Leichtfried z SND a zastoupí ho Bernd Lange ze stejné skupiny socialistů a demokratů. Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli ho mohu opravdu nahradit, ale v každém případě se pokusím vám sdělit jeho představu. Nejdříve bych chtěl všem srdečně poděkovat za dobrou spolupráci, zvláště pan Kristor Warhol, protože se nám podařilo se sjednotit na všech bodech, takže je tady velký konsenzus. Bylo tam mnoho odborných eh, detailů, které byly zohledněny, ale byly celkem důležité, protože tam bude následné nařízení, které je z tohoto důvodu eh, důležité a bude muset být vyjednáváno separátně. V každém případě je to spolu rozhodující kompetence parlamentu a proto je to významné. Několik připomínek obsahu. Myslím si, že je důležité, že vlastně zpětně opět můžeme využívat toto právo přenesené pravomoci a k tomu potřebujeme určitou dobu. Proto také ta doba na oponentu byla prodloužena, budou to, bude to čtyři, čtyři měsíce. A také nařízení ohledně přístupu na trh by mělo získat stejnou lhůtu. Zcela rozhodující je, podle mého názoru, abychom využili nezávislých expertů, aby se podíleli na této konzultaci, tak abychom získali co možná nejvíce informací. Je tady malinký rozdíl z hlediska otázky toho, jak by měli být jmenováni experti Evropského parlamentu. Tady e, pan Leichtfried e, chtěl zdůraznit, že bychom měli přizvat nezávislé experty, tak abychom zajistili absolutní nezávislost, tak jako e, jsou jmenováni nezávislí experti ze strany rady. Tato otázka bude ještě zpracována. V úterý se ve Štrasburku sejdou stínoví zpravodaji v 18 hodin, takže děkuji za pozornost. Děkuji za tento úvod, Bente. Pozměvací návrhy jsou k tomu nějaké poznámky členů výboru. Takže přejdeme k zástupci komise Colin Brown. Máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, dovolte mi, abych Eh, začal jménem komise tím, že poděkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří pracovali na této složce a postarali se o pokrok, který byl zaznamenán. Máme čtyři poznámky k návrhu zprávy a k navrženým pozměňovacím návrhům. Nebudu opakovat všechno to, co jste už řekl na, i na minulém zasedání INTA. E, první poznámky se týkají e, legislativní techniky, která byla e, navržena. Spravodaj navrhuje, na, abychom vložili úvodní text a také stínoví zpravodajové jsou pro odstranění všech odkazů k komitologickému systému z roku 1999. Kom, Komise si myslí, že tento návrh není eh, nutný a eh, eh, máme tady kodifikační postup všech všem těchto aktům, to bude uplatněno, až toto bude ukončeno. Musíme pochopit, že, to, že tady jsme měli dva důvody. Máme tady Omnibus 1 a to je něco, o čem se musí dále v trilogu diskutovat. Druhá věc, na kterou bychom chtěli obrátit pozornost, je otázka začlenění eh, dvou zvláštních věd v úvodním textu eh, k aktům přenesené pravomoci. To se zabývá eh, experty parlamentu a mezinárodními experty. Ehm, komise tady mm, navrhuje, ehm, říká, že by nebylo vhodné vytvářet zvláštní pravidla v oblasti obchodní politiky nebo v jiných konkrétních eh, oblastech v této záležitosti. Tato věc byla diskutována eh, při přípravě společného memoranda a také se to dostatečně diskutovalo během, když se diskutovalo o rámcové dohodě v komisi i v parlamentu a myslíme si, že tyto, tato dvě věci, toto rámcová dohoda eh, byly řádně prodiskutovány i s těmito konkrétními body a proto bychom bude-li možno, eh, preferovali přístup eh, stínového zpravodaje. Um, pak máme třetí krátkou poznámku k pozměňovacímu návrhu 54 stínového zpravodaje, eh, kdy stínový zpravodaj navrhuje, abychom se nezabývali konkrétním postupem pro akta, pro akta přenesené pravomoci, protože Tady máme opatření týkající se farmaceutických přípravků, takže si myslíme, že by bylo vhodné, eh, kdybychom eh, nechali ten postup, jak tady je. A poslední eh, poznámka, to jsou doplňující poznámky stínového zpravodaje k mm, podávání zpráv. Komise obecně je spokojená a chtěla by zajistit i nadále transparentnost při práci na těchto nařízeních. Ovšem, jak víte, tak máme omezené zdroje Eh, musíme se podívat na to, jak bude vypadat struktura eh, těchto zpráv, jak to udělat efektivním způsobem. Eh, myslím si, že tyto věci budou řešeny i v trilogu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Bente, kone, závěrečné poznámky ne. Takže můžeme přistoupit k hlasování, které proběhne 26. 27. března na eh, další řádné schůzi. A to, co zaznělo z úst komise, eh, to probereme v rámci jednání mezi parlamentem a radou. Na tomto místě musíme ukončit. Znamená to, že tři eh, z 24 bodů pořadu dnešního jednání musíme odročit na další schůzi. Omlouvám se členům výboru a zpravodajům a samozřejmě zástupcům komise, kteří nás dnes navštívili a čekali na svá vystoupení. Ale takové jsou věci. Akta byla příliš důležitá Eh, pro nás eh, a museli jsme jí eh, vyčlenit potřebný čas. Pan Winkler má slovo. Pane předsedo, jenom 30 vteřin. Já jsem jeden z těch zpravodajů, kteří mají zájem o odročení pokud by bylo možné, kdybychom ten eh, eh, náš bod probrali již eh, první den té další schůze, to znamená 620. Ano, říká předseda, je to možné. Takže vám děkuji. Dnes odpoledne budeme pokračovat workshopem, který uspořádala politická skupina parlamentu pro nás a děkuji za pozornost. Thank you.